Eh, dear colleagues, please. Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili na svá místa, protože nás čekají minimálně standardy pro menšiny, to je bod číslo čtyři, slyšení našeho dnešního pořadu jednání. Nejprve si dovolte několik informací pokud jde o zápis z 2. července, 11. července, 11. ledna a 7. prosince, tam jde o schválení zápisu a zároveň o schválení dnešního pořadu jednání. Nemáte-li k tomu žádné připomínky, tak je považujeme za schválené. A nyní, pokud jde o lingvistický profil, nebudeme mít tlumočení nebo budeme mít tlumočení do všech jazyků, kromě chorvačtiny, dáštiny, lotyštiny a gelštiny. No a samozřejmě některá doporučení, která se týkají koordinátorů. Jednak je to nominace zpravodajů pro stanoviska, je to Monika Makovej, která připraví návrh stanoviska eh, pro rozpočtový výbor pro rozpočtovou kontrolu, který se týká OLAFu a spolupráce s Úřadem Evropského státního na vládního. Takže pokud to považujeme za schválné, tak můžeme pokračovat. A ještě bych vám připomněl, že nás čeká v 18.00 elektronické hlasování a zároveň hlasování s výborem Ekon. To bude k bodu 12. Všichni se tam budeme muset zúčastnit. Je to zde v naší budově PH 050. Takže budeme hlasovat, jak už jsem teda o tom eh, se zmínil, 18.00 u nás a poté ještě s Ekonem v místnosti PHC 050. Doufám, že jsem to všechno sdělil a nyní, milí kolegové a kolegyně, po těchto informacích se dostáváme rovnou k bodu číslo 4, kde vítám všechny naše hosty k tomuto konkrétnímu bodu. Bod číslo čtyři, dámy a pánové, je slyšení o minimálních standardech pro menšiny v Evropské unii. Toto je mm, takové minislyšení, které se týká těchto minimálních standardů v Evropské unii. Asi víte, milí kolegové, že jde o zprávu z vlastní iniciativy. Pan Nať byl zpravodajem pro toto téma a je dnes mezi námi na základě pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy pana Nadě. Nyní zpravodajové zpracovávají kompromisní návrhy s cílem přijmout tuto zprávu 27. září v našem výboru Libe tomto kontextu vlastně dnešní slyšení se snaží o poskytnutí velice kvalitních výsl, určitých příspěvků při finalizování těchto kompromisů. Je mezi námi mnoho expertů, kteří se zabývají tímto tématem standardů v oblasti menšin. A jestli dovolíte, rád bych přivítala pana Gabriela Dogenberga, který je právním poradcem z kanceláře ředitele agentury FRA. Dále je to Michael Toč, který vede na DGEAC oblast hlas škol a multilingvalismu. Dále je to paní Zeta Georgianu, která zastupuje jednotku základních práv na DG Just. Dále je to Jana Balacárova, která je administrátorkou na DG Just pro oblast nediskriminování a koordinace pro romskou problematiku. Dále je to pan Marko Lideker, který je zástupcem eh, tajemníka poradního výboru, který se zabývá eh, národními menšinami na Radě Evropy. Dále to paní Gabriela Hrabanová, která je výkonnou ředitelkou organizace Ergo. A dále je to pan Laslo Bukovský, který je zmocněncem vlády Slovenské republiky pro národní menšiny na Slovensku a zároveň paní Edith Slezák, která je předsedkyní Evropského združení pro mm, menšiny, jejich eh, zastoupení v médiích a regionální jazyky v Itálii. Úplně na úvod bych poprosil pana Nadě, našeho zpravodaje, aby vystoupil s pár úvodními slovy. Děkuji vám za slovo, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, milí hosté. Rád bych vám poděkoval za účast na tomto slyšení, které se týká, slyš- které se týká minimálních standardů pro menšiny v Evropské unii. Toto je vlastně poslední velká událost před důležitým hlasováním o tomto důležitém fajlu ohledně minimálních standardů pro tyto menšiny v Evropě, v Evropské unii. Já bych rád ocenil podporu konstruktivní spolupráci všech stěnových zpravodajů, zástupců národních delegací. Rád bych vám řekl, že zde máme více než 50 milionů lidí v Evropské unii, kte- kteří jsou našimi občany a patří k menšinám ve svých zemích. Tento dokument ehm, znamenal, že Evropská komise připravuje minimální práva v kulturních, lingvistických, vzdělávacích právech ehm, mimo politických práv a my se snažíme o takový mírový projekt, který bychom chtěli vytvořit nejenom mezi členskými státy, ale globálně. Evropská unie by se mohla stát takovým průkopníkem těchto politik, na celém světě. Máme zde úžasné řečníky, kteří přijali naše pozvání a kteří zajistí to, aby, oprav, aby potvrdí to, že vlastně práva těchto menšin nerozměrně naopak jali to nejenom vůči svým zemím, ve kterých žijí, ale i Evropské unii, která bude zárukou práv těchto menšin. Děkuji, děkujeme panu Naďovi, našemu zpravodaji a nyní už bez dalšího prodlužování to bude pan Tokenberg, který je z agentury FRA. Budete mít k dispozici sedm minut. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych poděkoval vašemu výboru za to, že pozval naši agenturu k tomuto důležitému slyšení. Jednak jsou to kompetence, to jsou tři eh, témata, na které se zaměřím dále, vztahy mezi EU a jednotlivými zeměmi je naší agenturou a poté návrh této zprávy. Pokud jde o kompetence, Téma, o kterém hovoříme, je zajímavé, protože záleží na tom, s kým o něm rozmluváte, abyste pochopili celé téma. Někteří tvrdí, že Evropská unie k tomu nemá co vůbec říkat, protože by šlo o porušení principu subsidiarity národních pravomocí, takže EU k těmto právům menšin nemá co říci. Jiný tvrdí, že vlastně EU je takovou novou hvězdou na horizontu, je novou radou Evropy pro menšiny, protože zde máme na úrovni EU, na národní úrovni nové nástroje k dispozici. Samozřejmě, že oba tyto přístupy mají svá určitá opodstatnění. Víte, ono záleží na tom, když se podíváme na určité aspekty řízení diverzity za teda EU k tomu má co říci nebo nemá co říci. A to se rozvíjí na třech různých úrovních. Kdo může vstoupit na vaše území? To je první otázka. A tam EU skutečně má co říci, především pokud jde o příslušníky třetích zemí, EU občany, migranty, trvalé um, usazení a tak dále, a tak dále. Druhá otázka zní, jak integrovat osoby, sociální inkluze, jakým způsobem bojovat proti diskriminaci. A zde EU i členské státy, samozřejmě vlády mají k tomu co říci. A třetí aspekt tohoto řízení diverzity je určitá prezervace. Kdo má právo kolektivně chránit určitou identitu? A zde EU v tomto ohledu nemá co dodat. Takže komise má pravdu, když tvrdí, že pokud jde o regionální autonomii, sebeurčení, konstitucionální otázky, toto všechno leží na bedrech členských států a spadá do jejich odpovědnosti. A nyní Jaký je propojení mezi EU a Radou Evropy? Já si myslím, že v současné době Rada Evropy představuje ten zlatý standard práv menšin na našem kontinentu. Jsem přesvědčen o tom, že jim bude i nadále. Naše agentura FRA je velice ráda, že zpráva pana Nadě hovoří i o článku 5, pokud jde o právní spolupráci mezi Radou Evropy a EU, přijatý v roce 2005. Evropská unie by se měla snažit transponovat povinnosti mezinárodně práva přijaté na úrovni Rady Evropy, pokud to téma spadá eh, do eh, evropského práva, evropské legislativy. Když se podíváme na rámcovou úmluvu Rady Evropy, tak se můžeme podívat na tři skupiny těchto ustanovení. Jednak jsou to ustanovení, kde Evropská unie nemá co říct, protože jde o kolektivní identitu, regionální autonomii, právo na vzdělávání v mateřském jazyce až do, Evrop, až do univerzitního stupně vzdělání. Tam EU nemá žádnou přidanou hodnotu. Dále je to druhá třída, kde Evropská unie skutečně může pomoci v rámci takových měkkých nástrojů, fondů, politické stimulace, například u otázky toho, zda a jakým způsobem reagovat a respektovat identitu lidí, kteří náleží k těmto regionálním minoritám. A dále je to třetí skupina, kde Evropská unie skutečně může přijímat eh, tvrdou evropskou legislativu. Například článek 3 této úmluvy. Pokud, máte, pokud jste začeni, máte právo být informováni v mateřském jazyce. V roce 2016 EU přijala směrnici 64, která se týká právě tlumočení a překladu v trestním řízení. To znamená transpozice mezinárodního práva na nadnárodní úroveň. To znamená, že e, je zde přímý dopad e, určitá. A právě na tomto základě vidíme určitou synergii obou těchto e, dvou instituce. Obě dvě mají komunitní soud. Evropská unie může samozřejmě ehm, transponovat tyto požadavky a tyto závazky na své úrovni tímto způsobem. A nyní poslední část, která se týká samotné zprávy, která obsahuje 30 odstavců. Ty můžeme rovněž rozdělit do určitých skupin. Vidíte, že mě se to velice líbí, do tří různých skupin ustanovení. Je tam několik článků, které v podstatě opakují určité zásady či principy, čili ten neobsahuje žádná doporučení. Dále tam dalších deset odstavců, které obsahují doporučení eh, vůči EU i členským státům. Toto je samozřejmě trošku problematické. Většina hm, těchto odstavců jsou sice relevantní, ale například 21. ten je problematický. Parlament žádá Evropskou komisi zajistit to, aby tyto eh, tito občané měli právo na vzdělávání v mm, mateřském jazyce. To ale to znamená, že vy očekáváte, aby Evropská komise něco zajistila. Ona může k něčemu přispět, ale to, že očekáváte, že to zajistí, to je skutečně nad rámec legislativy. Něco takového od komise požadovat. Dále je zde několik ustanovení nebo skupina ustanovení, které se obrací pouze na členské státy nebo pouze na Evropskou unii. Čtyři ustanovení, které se obrací pouze na Evropskou unii ty podle mého názoru nejsou problematické, ale když se podíváme na 22, tak tam se říká, že Evropská komise by měla vytvořit takové jednotky, které budou zodpovědny za mm, spolupráci v této oblasti, za vzdělávání a školní osnovy. To je podle mého názoru přílišné očekávání. Na závěr si myslím, nebo řekl bych, že zde chybí jeden ještě prvek, protože vy se zde zabýváte spíše pozitivní integrací, to znamená co může Evropská unie dělá aktivně. Ovšem, jak už to vypadá z negativní integrací, tam samozřejmě jsou s tím propojeny čtyři eh, mm, svobody, pokud chráníte eh, menšiny na národní úrovni, regionální úrovni a v podstatě privilegia, Eh, samozřejmě, která má i menšiny, eh, musíte zajistit pro všech 500 milionů eh, našich občanů. Co to znamená? Jakým způsobem se to odráží na ochraně těchto menšin? Zde vysvětlit. Je to velice zajímavá oblast. A ještě dvě záležitosti, které jsou zásadní. Jednak eh, jsou to omezení v oblasti kompetenci EU a dále je to obrovský potenciál EU pro zvýšení ochrany menšin. A pokud selžeme mm, mm, v jedné z těchto eh, dimenzí, tak si myslím, že se mu daleko v tomto tématu nedostaneme. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní to už bude komise, která vystoupí a bude mít k dispozici rovněž sedm minut. Eh, so, um, uh, my colleagues and myself are here to uh, picking up from... Takže já a mý kolegové budeme pokračovat v tom, co vysvětlil pan Togenburg. Aby jsme se podívali trošičku na to, co dělá Evropská komise, pokud jde o ochranu práv menšin a zároveň pokud jde o určitá omezení kompetenci Evropské komise. Základem je samozřejmě respekt k právům osob, které jsou příslušníky národnostních menšin. To výslovně vyplývá z, ze smlouvy Evropské unii. Je to jedna z hodnot Evropské unie a tyto hodnoty se odráží v listině základních práv. Ustanovení listiny z tohoto článku ze smlouvy dělají konkrétní ustanovení. Konkrétně jde o článek 21 listiny. Ten zakazuje výslovně diskriminaci na základě příslušnosti k národnostním menšinám a článek 22 listiny uvádí, že Unie musí respektovat kulturní, náboženskou a lingvistickou diverzitu. Na tomto základě komise zajišťuje, že základní práva a konkrétně právo na nediskriminaci jsou dodržována v kontextu implementace práva EU. Nicméně, a to je potřeba zdůraznit hned na začátku, Komise nemá obecné pravomoci ani samostatnou pravomoc zasáhnout ve vztahu k menšinám. Článek 2 smlouvy o Evropské unii a také listina základních práv nemohou sloužit jako právní základ pro legislativní nástroje. Konkrétně komise nemá obecné pravomoci ve věcech, které se týkají definice a uznávání statusu menšin, sebeurčení autonomie menšin, anebo co se týče režimu, kterým se řídí jazyky. Tyto záležitosti spadají do pravomoci členských států a je na členských státech, aby zajistili dodržování ústavního pořádku a také jejich povinností podle mezinárodního práva, aby využili veškeré právní nástroje, které mají k dispozici, aby zaručili respektování práv osob, které jsou příslušníky menšin žijících na jejich území. A k těm mezinárodním povinnostem případně patří i to, co vyplývá z nástrojů Rady Evropy, což je třeba ta rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, anebo Evropská listina o eh, menšinových nebo eh, regionálních jazycích. Nicméně, smlouva dává Unii pravomoc zpracovat politiky a přijímat nástroje, které přispívají k ochraně práv příslušníků menšin. A to v různých situacích. V rámci svých pravomocí komise využívala tyto možnosti, aby nastavila legislativní rámce ke zpracování politik, které zajišťují dodržování a také prosazování práv, které jsou zvlášť důležité pro příslušníky menšin. Týká se to nediskriminace, týká se to boje proti rasismu a také prosazování tolerance a mezikulturního dialogu, týká se to prosazování demokratické účasti a také podpory toho, co dělají členské státy z hlediska eh, vícejazyčnosti, včetně regionálních a menšinových jazyků. Zejména významným legislativním krokem v boji proti diskriminaci je rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii. Tento nástroj zavazuje členské státy, aby zajistili odstrašující a účinné tresty pro podněcování k nenávisti proti osobám nebo vůči osobám, které jsou definovány odkazem na rasu, náboženství anebo případně národnostní původ. Směrnice o mediálních službách také zakazuje diskriminace na základě rasy, sexu nebo národnostní příslušnosti. Takže orgány členských států musí zajistit, že veškeré audiovizuální služby, které spadají do jejich pravomocí, budou odpovídat tomu, co je v těchto předpisech. A podle nového návrhu na úpravu směrnice o audiovizuálních službám důvod k zákazu eh, takzvaného hate speech bude patřit do těchto věcí, které se týkají rasismu a xenofobie. A mimo jiné se to týká příslušníků národnostních menšin. My sledujeme implementaci těchto nástrojů, ale kromě toho komise také přijala řadu opatření na pomoc, aby zajistila, že nenávist a netolerance jsou eh, předmětem boje, účinnějšího boje. Jak víte, komise v roce 2016 souhlasila s velkými, se dohodla s velkými platformami IT o etickém kodexu, co se týče hate speech a byl to původně Facebook, YouTube, Twitter a Microsoft, teď tam patří také Google+, Plus a další. Implementace tohoto kodexu ukázala, že výsledky jsou opravdu pozitivní, osvědčilo se to. Nevládní organizace a veřejné orgány ukázaly, že ze 70% se podařilo odstranit veškeré tyto nenávistné projevy. Kromě toho komise v posledních letech úzce spolupracuje se sítí nevládních organizací, aby sledovala web. Patří tam i nevládní organizace, které se specializují na právě nenávistné projevy a to nám umožňuje zhromažďovat údaje o tom, jak vypadají trendy online a také eh, zajištět podporu, která je cílenější a zacílená na zranitelnější populaci. Komise také zřídila skupinu na vysoké úrovni, eh, jejíž členy jsou orgány na vysoké úrovni z cel, ze všech členských států a z nejrůznějších organizací. Tato síť podporuje tematické diskuze o různých skupinách vůči různých skupinách, týká se to třeba Romů. A patří k tomu také vzdělávání orgánů, třeba v oblasti, jak lépe vyšetřovat a stíhat takovéto trestné činy. FRA koordinuje také dílčí skupinu, která umá členským, možně členským státům vyvíjet účinnější metody. Komise také poskytuje podporu přes program pro práva a občanství, ten je občan, občanská společnosti členským státům, a jde o prevenci takovýchto projevů. Třeba rozšiřováním osvědčených postupů nebo zaměřením na konkrétní formy netolerance, zejména vůči Romům. A jde také o to, aby se zlepšilo porozumění mezi různými komunitami. Prostřednictvím mezikulturní činnosti další oblast, kde je zvlášť relevantní to, co dělá komise ve vztahu k právům příslušníků menšin, je prosazování demokratické účasti. Ve zprávě o občanství za rok 2017 se uvádí, že to je jednou z priorit komise podpořit účast mobilních občanů ve všech zemích a jde také o demokratičtější účast všech občanů EU, zvlášť těch, kteří jsou málo zastoupení. Komise zastává názor, že zajištění široké demokratické účasti v evropských volbách je záležitost, za kterou nesou odpovědnost i členské státy a komise podporuje osvědčené postupy v členských státech, aby umožnila účast všem evropským občanům a zejména, aby zvýšila účast málo zastoupených skupin, jako jsou menšiny. Loni v Dubnu komise Eh, schromáždila volební orgán členských států, aby se probralo, jakým způsobem je možné podpořit málo zastoupené skupiny přes osvědčené postupy. A eh, každoroční kolokvium o základních právech, které letos v listopadu opět pořádá komise, se bude věnovat otázce demokracie a bude se také diskutovat o demokratické účasti málo zastoupených skupin, jako jsou menšiny. Kromě toho, komise na základě programu pro občanství a práva podporuje mobilitu občanů v hostitelských zemích, včetně demokratické účasti, poskytuje finanční prostředky a to je e, otevřeno návrhům této oblasti. A nyní předám slovo kolegyni, která se zaměří spíš na nediskriminaci. Dobře, děkuji, děkuji za slovo. Jak jste právě slyšeli, pokud je o pravomoci Evropské unie Unie je celkem dobře vybavená legislativními nástroji i v oblasti nediskriminace. Já se konkrétně zaměřím na směrnici o nerovnosti a rasismus. Směrnice byla přijata hlavně ve vztahu k Romům téměř před dvěma desetiletími byla aktivována poprvé v roce 2015, když Evropská komise zahájila první řízení ve věci porušování předpisů v oblasti diskriminace na etnickém základě. Šlo o porušení, které se týkalo diskriminace romských dětí ve vzdělávání. A bylo to vůči České republice. Od té doby Evropská komise zahájila další řízení na stejné téma vůči dvěma dalším zemím. Bylo to Slovensko a Maďarsko. Jak vidíte, my jako strážce smluv, tedy Evropská komise, bereme svou roli opravdu vážně, když je to nutné, když dojde k porušování lidských práv nebo základních práv, Evropská komise nemá problém zasáhnout. Pokud je o ta řízení ve věci porušení předpisů, chci zdůraznit, že cílem tohoto řízení nebylo postihnout členský stát, ale v úzké spolupráci s daným členským státem napravit situaci. Znamená to zajistit, že romské děti budou mít stejný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu eh, vzdělávání v hlavním proudu, stejně jako ostatní děti. Pokud je o Romy, situace je nezbytně složitá. A mám na mysli právě Romy, protože Romové jsou největší menšinou v Evropě. Odhaduje se, že je to 10 až 12 milionů na území EU i v zemích, které spadají pod rozšíření. Pokud je o Romy, situace je hodně složitá a je pravda, že řešení nejsou jednoznačná. Nejde jenom o diskriminaci. Jde také o sociální, ekonomickou marginalizaci. Jde o to, že tito lidé žijí ve velice ubohých podmínkách v 21. století. V členských státech EU máme území, kde Romové nemají přístup k základním veřejným službám. Nemají třeba přístup k pitné vodě. Takže samozřejmě Nedokážeme si to ani představit, ale má to špatný vliv na jejich zdraví. Jejich děti jsou umístěvány ve zvláštních školách pro duševně postižené děti, přestože jsou zcela zdravé. A je to pouze proto, že nemluví jazykem země, ve které žijí, když je jim 6 let, anebo nemají motorické dovednosti, které jsou běžné mezi dětmi v jejich věku. A proto říkám, že je to mnohem složitější a ta řešení nejsou jednoduchá. Tato situace, stejně jako diskriminace Rómů, která je hodně rozšířená v celé Evropě, byly dva hlavní důvody a také dva hlavní cíle, když se to Evropská unie stanovila za svou prioritu v roce 2010. Od té doby Evropská komise zavedla solidní rámec politických právních nástrojů, kolegyně o tom už mluvila, a Evropská komise sleduje pokrok kterého dosáhly členské státy od té doby, je třeba uznat, že to nepostupuje tak rychle, jak bychom chtěli, ale jistá zlepšení už jsou vidět. V současné době provádíme hloubkové vyhodnocení hlavního politického nástroje, který byl zaveden v roce 2010, což je Evropský rámec pro národní strategie pro integraci Romů. Různé zúčastněné strany měly možnost přispět k tomu přes onlineovou konzultaci a zjištění z této konzultace budou zveřejněna letos, v prosinci. Sledujeme pokrok členských států, protože tady bych chtěla jasně uvést, že primární odpovědnost za integraci marginalizovaných populací mají členské státy. Samozřejmě, Evropská unie má určité omezené pravomoci, protože jde o evropské občany, ale primární odpovědnost je na členských státech. Pokrok, kterého dosáhly členské státy, je tady sledován také na základě evropského semestru Evropa 2020 a tam spadají i ta eh, řízení ve věci porušení předpisů, o kterých už jsem mluvilo. Mluvila jsem o směrnici o rasové eh, rovnoprávnosti, ale dalším nástrojem je směrnice o rovnosti v oblasti vzdělávání. Ta byla přijata v roce 2000 a také zakazuje diskriminaci na základě jiných důvodů, ale je to omezeno na e, zaměstnání a možná víte, že Evropská komise teď obhajuje svůj návrh nové směrnice, která by rozšířila oblasti pravomocí, aby to nebylo pouze zaměstnání. A to je možná z mé strany vše a samozřejmě můžeme odpovědět na otázky. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Máme tady za komisi ještě jednoho řečníka. Když dovolíte, pane předsedo, mnohokrát děkuji. Jen pár slov ke vzdělávání a ke kultuře. Vy jste Michael Toš, ano, já se omlouvám, já jsem myslela, že tu nejste, ale vy tady přece jenom jste. Takže prosím stručně, protože máme ještě další řečníky. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o konkrétně otázku vzdělávání a kultury, a tomu se zpráva také věnuje, co se týče právního základu, na kterém pracujeme, je to samozřejmě článek 165 a 167 smlouvy, kde se jasně uvádí, že úloha, kterou máme my jako Unie, je eh, prosazovat spolupráci mezi členskými státy a v případě potřeby také podpořit nebo doplnit to, co dělají členské státy. Takže my se snažíme ze všech sil podpořit tyto věci, vyzýváme členské státy, aby dál rozvíjely své politiky, i když víme, že odpovědnost za to samozřejmě mají i nadále členské státy. Takže na tomto základě pracujeme na politické spolupráci a využíváme také programy financování na podporu členských států jak říkal také pan Togenburg, mluvil o tom zlatém standardu. V této oblasti se toho dělá opravdu hodně s Radou Evropy. Konkrétně máme Evropskou listinu pro regionální a minoritní jazyky, to je právní nástroj v mezinárodní sféře z hlediska vzdělávání a využívání jazyků. Neuplatní to všechny členské státy, ale my už se spolupracujeme s Radou Evropy a také s Evropským centrem pro moderní jazyky, v Gracu, abychom eh, společně s Radou Evropy tyto věci podpořili. A v Evropské unii i v praxi samozřejmě podporujeme učení jazykům. Nedávno jsme také předložili návrh výuky jazyků, který zohledňuje nejrůznější jazykové situace v Evropě. Takže my eh, podporujeme všechny jazyky, nejenom úřední jazyky členských států. Podporujeme to, jednáme s členskými státy o tom, jak konkrétně podpořit výuku a učení se všem jazykům, které máme, a to co nejlepším způsobem. A děláme to na základě politické spolupráce, ale také prostřednictvím programu financování. Nejdůležitější je Erasmus. V rámci programu Erasmus také podporujeme všechny jazyky, výuku všech jazyků. Máme projekty, které se týkají učení se jazyků a dotýkají se také menšinových jazyků s tím, že samozřejmě je potřeba prosazovat i úřední jazyky. A před pár týdny v černu jsem měl to potěšení, že jsem eh, byl v interskupině Evropského parlamentu pro tyto jazyky, abych vysvětlil, jaké programy podporujeme. Takže na závěr bych řekl, že je to téma, kde se opravdu snažíme podpořit a rozšířit příležitosti, které máme, ale samozřejmě s tím, že Právní eh, pravomoci mají členské státy. Pokoušíme se o to prostřednictvím výměny osvědčených postupů, aby se zajistilo, že jazyková rozmanitost eh, se v Evropské unii rozšíří co nejvíc. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Ano, to se týkalo jednoho z konkrétních aspektů zprávy, a totiž jazykové rozmanitosti. Takže děkuji za doplnění. A nyní přejdeme na prezentaci Rady Evropy a bude to Marko Leidecker. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a především děkuji za pozvání. Samozřejmě je pro nás potěšením a také velkou ctí vystoupit tady dnes zvlášť, protože se to týká věci, která nabývá na významu v Evropě, a totiž ochrany národnostních menšin příští minutě bych rád krátce zmínil dvě věci. První je úloha Rady Evropy. Já jsem velice rád slyšel, že Rada Evropy byla několikrát zmíněna. A rád bych zašel trošku větší hloubky. Samozřejmě, aniž by to bylo naprosto vyčerpávající. A druhá věc, rád bych pár slovy zmínil rámcovou umluvu pro ochranu národnostních menšin ta umluva funguje a je to možná důležité hlavně pro vaše nadcházející diskuze. Ve spolupráci s několika klíčovými pilíři pro ochranu menšin. Začnu Radou Evropy. Asi vás nepřekvapí, že Rada má dlouhou historii v této oblasti. Historici říkají, že národnostní menšiny a potřeba jejich ochran byly poprvé zmíněny v roce 1949. A to je vůbec první rok zřízení Rady Evropy. A po celá léta zůstávalo toto téma na pořadu jednání. A potom v roce 1993 po rozpadu bývalého Sovětského svazu a po vypoknutí národnostního násilí bývalé Jugoslávii se to stalo hlavní prioritou. A pak také v roce 93 v říjnu byl summit a z toho zešly dva nástroje. První je rámcová umluva pro ochranu národnostních menšin a druhá je Evropská listina o regionálních a menšinových jazycích. 19. až 20. června tohoto roku obě úmluvy oslavily 20. výročí od vstupu v platnost. Konala se poměrně rozsáhlá konference, dvoudenní konference. Do Štrasburku přijala řada ministrů, což ukazuje, že oba nástroje jsou pořád ještě hodně živé i dnes. Kromě sledování a stanovení standardů, což souvisí s těmi dvěma nástroji, které jsem zmínil, Rada Evropy často a stále více dostává za úkol cílenou spolupráci, aktivity, které s tím souvisejí, aby podpořila své členské státy. Například letos Rada Evropy se aktivně účastnila poradenství v Albánii, Arménii a na Ukrajině. Samozřejmě v těchto oblastech často spolupracujeme s úřadem Vysokého komisaře pro národnostní menšiny v Hágu. A poslední věc, pokud je o úlohy Rady Evropy, nemohu nezmínit Benátskou komisi, která od roku 1999 přijala celou řadu stanovisek o ústavních a legislativních návrzích, které se týkaly eh, práv menšin v celé řadě evropských zemí a zmíním pouze pár, je to Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Černá hora, Moldovská republika, Rumunsko a Ukrajina. Pokrývá to obrovské množství nejrůznějších záležitostí. Patří tam využití státních jazyků, vzdělávání v menšinových jazycích a patří tam také status národnostních menšin v některých zemích, včetně statusu původních obyvatel – a tak dále a tak dále. Nemám moc času, ale byl bych rád, kdybych mohl přispět do vaší diskuze o návrhu usnesení. A to tak, že se pokusím o aktuální informace o té rámcové úmluvě této souvislosti je zřejmě důležité připomenout, že rámcová umluva je jediný právně závazný multilaterální nástroj, který je věnovaný, čistě věnovaný ochraně národnostních menšin, nebo národních menšin. V 90. letech, když se vyjednávání blížila k závěru, dospělo to obrovskému úspěchu, byl to obrovský úspěch, především ratifikace znamená, že státy se zavázaly, že budou ochraňovat celou řadu práv menšin a patří tam, a to opět nebude vyčerpávající, právo svobodně a bez zásahu využívat menšinový jazyk soukromí, na veřejnosti, ústně či písemně, právo využívat příjmení a křesní jména eh, v menšinovém jazyce, právo zřídit a spravovat vlastní vzdělávací zařízení a právo učit se vlastnímu národnostnímu jazyku, menšinovému jazyku. Dále rámcová umlova uvaluje na členské státy povinnost prosazovat prostředí, které umožní uplatňování takových práv. Patří tam mimo jiné příležitosti pro vzdělávání učitelů, přístup k učebnicím a tak dále. Samozřejmě rámcová umluva není dohoda, která slepě prosazuje menšinová práva. V tomto ohledu to patří k ostatním zájmům společnosti. Má to pomáhat státním orgánům při budování a zachování integrované společnosti, kde osoby, které jsou příslušníky národnostních menšiny, jsou akceptovány a mohou prosperovat. Kromě zavádění práv menšin do vnitrostátního právního řádu. A kromě toho, že se snaží radit z hlediska řádných politik, rámcová úmluva zajišťuje, že tyto aktivity jsou pravidelně monitorovány. Každých pět let zpracuje stanovisko nezávislá a nestraná komise, říká se, mu, říká se jí poradní výbor, a následuje usnesení, které přijmou ministři Rady Evropy. Zatím 39 členských států Rady Evropy podepsalo a ratifikovalo rámcovou umluvu a na základě specifických dohod s misí OSN v Kosovu to platí i v Kosovu. Z těch 39 států jsou 24 také členské státy Evropské unie. Není to sice nástroj EU, ale vzhledem k tomu, že 24 z 28 členských států EU jsou členy rámcové umluvy, znamená to, že to zajišťuje rozsáhlou ochranu menšinových práv, nejrozsáhlejší ochranu, kterou zatím máme v ostatních nástrojích. A kromě toho 16 členských států EU ratifikovalo Evropskou listinu pro regionální a menšinové jazyky, o které jsme také mluvili. A když dovolíte ještě pár minut, rád bych upozornil na některé z, klíčov, některé z klíčových rysů rámcové omluvy a ochrany menšinových jazyků obecně. změním to, co považuji za užitečné pro vaše další diskuze o návrhu usnesení. Za prvé, a to je velice důležité, neexistuje žádná obecně uznávaná mezinárodní definice toho, co je vlastně národnostní menšina. Názory a definice jsou opravdu rozmanité. A tím se vysvětluje, proč se také hodně liší národní definice, které využívají různé strany na rámcové umluvy. Rámcová umluva také neobsahuje takovou definici. A rámcová umluva není sama. Není žádný text o menšinách v OSN, žádný text o menšinách v OSCE, kde by byla nějaká taková definice. A proto na základě rámcové umluvy strany stanoví rozsah uplatňování tohoto nástroje. Nicméně poradní výbor má klást vodné otázky, aby se zajistilo, že určité skupiny obyvatel, určitým eh, skupinám obyvatel nejsou upírána práva diskriminujícím způsobem. V mnoha případech Vyjádření poradního výboru vede k dialogu, ale pouze mezi dotčeným státem a poradním výborem. Ale také v rámci toho jednotlivého státu, a co, to je ještě důležitější. A dá se říct, že díky takovému dialogu absence definice vytváří hodně potřebnou flexibilitu v tomto nástroji, což je samozřejmě v zájmu ochrany národnostních menšin. Shodou okolností Absence definice může pomoci při realizaci druhého klíčového pilíře ochrany národnostních menšin, což je právo na sebeidentifikaci. A pokud jsou mezi vámi právníci, budete vědět, že to v článku 3.1 rámcové umluvy. A toto právo je důležité eh, lidské právo, které třeba zaručit. Evropská historie ukazuje, jaké riziko se pojí s tím, když vám vnucuje někdo jiný národnostní identitu, jako třeba stát. Toto právo na sebeidentifikaci není absolutní a rámcová umluva v důvodové zprávě uvádí, že toto právo by se mělo uplatňovat v dobré víře. A já budu citovat, když dovolíte, protože to důležitý stát, tento odstavec, a to je tady článek neznamená právo jednotlivce dle svého rozhodnutí si zvolit, že bude patřit k nějaké národnostní menšině. Individuální subjektivní volba je nedílně spojena s objektivními kritérii, která jsou relevantní pro identitu dané osoby. A tím se dostávám k třetímu rysu rámcové umluvy, který bych dnes rád zmínil. A tím je to, že rámcová umluva není nástroj pouze pro boj proti diskriminaci dnes v diskuzi už slyšeli, že Evropská komise má jakýsi mandát pro boj proti diskriminaci. Tento nástroj nás přibližuje politikám proti diskriminaci. Když dovolíte, pane předsedo, opět citát, aby to bylo jasné. V článku 4.2 se uvádí, že strany se zavazují v případě potřeby přijmout odpovídající opatření na podporu ve všech oblastech ekonomického, sociálního, politického a kulturního života, naprostou rovnost mezi osobami, které jsou příslušníky menšin a příslušníky většiny. A potom klíčový odstavec, který následuje, opatření přijata podle druhého odstavce nebudou považována za akt diskriminace. Takže není to pouze nástroj proti diskriminaci, zachází to dál. A možná, že byste měli také v diskuzi zohlednit další věc, eh, nebo tuto věc eh, ani tady není rámcová umluva sama. Prohlášení OSN z roku 92 o právech příslušníků menšin obsahuje článek 8 a tam jsou v podstatě stejná ustanovení. Je třeba poznamenat, že oba nástroje, rámcová omlova i e, prohlášení OSN, jsou důsledkem přístupu, který se začal rozvíjet po druhé světové válce. Ochranu menšinových práv, ochranu menšinových práv se mělo dosáhnout prostřednictvím skutečných nástrojů, jako třeba úmluva o lidských právech a také ustanovení proti diskriminaci od roku 1993. To zachází mnohem dál. Nicméně, zkušenosti z posledního desetiletí nám ukázaly, že pozitivní opatření ze strany státu budou nutná, aby se zajistily rovné podmínky pro určité osoby, které jsou příslušníky menšin. Já vím, že jsem vyčerpal příliš mnoho času, pan předseda mi to dává najevo, omlouvám se, ale bylo to s úmyslem přispět k vaší práci smysluplným způsobem. Jak víte, v mnoha evropských státech právo příslušníků menšin je pod tlakem, někdy těch práv dokonce ubírá a proto takové nástroje, jaké teď projednáváte, Zřejmě to nebudou mít lehké a doufám, že náš příspěvek vám to trošičku usnadní. Děkuji za pozornost. Děkuji za výbornou prezentaci i té rámcové úmluvy. Myslím, že my na úrovni Evropské unie nemůžeme mít rámcovou úmluvu, máme ještě složitější situaci. A proto ty prezentace ze strany komise byly tak různé, protože máme tak různé nástroje a není tam jeden souhrný přístup. A proto máme řadu zpráv týkajících se menšin. Toto je ta nejnovější a každá se zaměřuje na jinou oblast. A u vás v Radě Evropy je to skutečně klíčový dlouhodobý odkaz a je velice relevantní, takže velice děkuji. A nyní přejdeme k výkonné ředitelce organizace Ergo, paní Gabriela Hrabaňové. Máte sedm minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji za laskavé pozvání na dnešní slyšení. Dámy a pánové, za organizaci Ergo my velice vítáme ten návrh na minimální standardy pro menšiny v EU. Je velmi důležité, aby Romové byli právně uznávanou menšinou v EU i dále. Síť Ergo se snaží upozornit evropské a mezinárodní instituce na skutečnosti týkající se Romů a aby tyto záležitosti byly zohledněny i v praktické práci. Máme přes 30 členských organizací, Velice si vážíme širokého bohatství, kulturní rozmanitosti a myslíme si, že Romové jsou součástí. Různé země uplatňují různé standardy a chápání, kdo je menšinovou skupinou. Vlády dostatečně nerozlišují mezi různými typy menšin rasovými, etnickými, národnostními. Je třeba zajistit ochranu práv před diskriminací a jakoukoliv formou rasismu. Chtěla bych vám poskytnout krátký přehled o tom, kde jsou Romové uznáváni jako menšina, abych ukázala, že co se týče Romů, tak je skutečně potřeba těchto standardů. Romové uznávání jako národní nosní menšina ve středním, ve zeměmi střední a východní Evropy, kde Romové tvoří velkou menšinu. Například v České republice. Ovšem oficiální politika musí ještě dosáhnout skutečného dopadu týkajícího se různých obav z fyzických útoků a dalších obav, v nichž Romové žijí. Co se týče Řecka, Itálie a Španělska, tam Romové nejsou uznáváni jako národnostní menšina. Ve Spojeném království tento termín národní nosní menšiny není definován, ale Romové jsou uznáváni jako národnostní skupina. Několik návrhů bylo předloženo například v Itálii, v italském parlamentu, ale žádný z nich nebyl ještě úspěšný. Německo právně uznává německé Romy a Sinty, ale ne Romy, kteří přicházejí jako migranti. To znamená, že i v zemích, kde jsou Romové uznávání státem jsou určité mezery. Podobná situace je v Rakousku, kde jsou Romové uznávání jako etnická skupina od roku 93, ale týká se to autochtonních Romů a Sinty, kteří žili v této zemi od 15. století. Romské komunity, které migrují do Rakouska od 60. let, tento statut nepožívají, přestože tvoří většinu Romů, kteří nyní žijí v Rakousku. Například finští Romové jsou uznáváni jako národnostní menšina. Tyto informace pocházejí z Roma Civic Monitor, což je monitorování napříč EU romskou občanskou společností. Chybí jednotlivé politiky pro posílení jednotlivých kroků a opatření, co se týče menšin, ale konkrétně také Romů. Chybí finanční nástroje a i organizace na podporu Romů čelí určitým problémům. Existují určitá opatření na národní úrovni proti nenávistným projevům. Například veškeré španělské provincie nyní mají prokurátora, který se zaměřuje na zločiny z nenávosti a diskriminaci. Ovšem tyto struktury dostatečně nenapomáhají Romům proti romské, romská vystupování nejsou často takto chápána odpovědnými orgány. Jsme přesvědčeni, že život menšin v jakékoliv zemi je křehký, ale vše závisí na politické vůli a na sociálním klimatu. Obzvláště co se týče Romů, tam je ta situace ještě obtížnější, protože za nimi nestojí žádná mateřská země, žádná domovská země. Podpora kulturního dědictví a jazyka a zajišťování minimálních standardů pro uznávání a ochranu. Evropská unie je tedy tím, kdo přináší pro mnoho naději. Od roku 2015 dochází k boji proti vystupování proti Romů, proti diskriminaci Romů, ale situace se zhoršuje. Je potřeba přijmout urgentní kroky a opatření proti marginalizaci. My žádáme o to, aby tyto minimální standardy zajistily práva pro etnické a národnostní menšiny. Jde také o otázku diskriminace osob se zdravotním postižením a komunity LGBT. Je třeba zajišťovat jistý rovný přístup příslušníků menšinových skupin ke službám zboží a informacím a odstraňovat bariéry. Prostě měly by vzniknout výbory na vnitrostátní úrovni týkající se smíření. Je třeba připravovat a sledovat menšinové i mainstreamové programy, aby byla zajištěna nediskriminace. Děkuji. Děkuji moc. A nyní přejdeme hned Kláslu Bukovskému, který je zmocněncem slovenské vlády pro národnostní menšiny. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl srdečně poděkovat za pozvání. Vy jste, pane předsedo, zmínil, že jsem ze Slovenska, ale já využiji možnosti této instituce a budu hovořit maďarsky. A tím vyjadřuji, jak důležité pro mě je zajišťování jazykové rozmanitosti. Dnes jde o přijetí jednotných minimálních standardů na úrovni EU pro menšiny. A já chci hovořit o těch možnostech mezinárodního rámce Zajištění jazykových práv je pro mě prioritou. Jazyk je zprostředkovacím nástrojem, jde, je to prvek identity člověka, takže jazyková práva mají velkou důležitost. V Evropské unii není žádný jednotný právní rámec, co se týče ochrany menšin, ale rozšiřování Evropské unie hrálo pro menšiny důležitou roli. V 90. letech vznikly dvě úmluvy, ta charta o jazycích v roce 1993 a ta rámcová úmluva. tam v tom vzniku eh, hrály roli konflikty v bývalé Jugoslávii a také rozpad Sovětského svazu. A tyto dokumenty slouží jako prevence konfliktu. Členské státy samozřejmě také hrají důležitou roli. Otázka je, jestli v těch posledních desetiletích tyto dva dokumenty splnily tu roli, kterou jsme od nich očekávali. Ta charta stoupila v platnost v roce 98. V Evropě je více než 80 menšinových jazyků, ale bohužel musíme říci, že řada členských států nepřistoupilo nebo neratifikovalo tuto smlouvu. Musíme vyjasnit, co chápeme pod jazykovými právy. Mohou být chápána jako samostatná práva, anebo existují pouze v souvislosti s jinými právy. Já mám za to, a nejsem jediný, že jazyková práva jsou, jdou ruku v ruce s jinými pravdy, například se eh, svobodou vyznání, se svobodou projevu. Ale existence nebo neexistence jazykových práv souvisí s demokracií. A proto považuji jazyková práva také za základní pilíř demokracie. Jazyková práva hrají důležitou roli a je třeba je zaručovat, aby lidé mohli vykonávat svá základní práva. Takže jazyková práva jsou organickou součástí těch základních práv a univerzálních práv a hrají důležitou roli v rámci základních práv druhé a třetí generace. Jazyková práva dnes hrají důležitou roli a jsou kladena do popředí nejenom v soukromé sféře, ale i v jiných oblastech, i ve veřejné oblasti. Je tam otázka, do jaké míry stát umožňuje, aby občané mohli používat svůj rodný jazyk ve svém každodenním životě, v kulturní, v sociální, v politické oblasti. Co se týče podob jednotlivých menšinových jazyků je pro mě důležitá ta vizuální podoba. Vizuální mnohojazyčnost je zajišťována, zaručována v některých členských státech zákonem. A pokrývá to téměř celou tu oblast soukromého a veřejného života. Ale jiná otázka je, do jaké míry se toto projevuje a prosazuje v každodenní praxi, v jaké podobě a do jaké míry se v praxi skutečně objevuje tato vizuální mnohojazyčnost nebo dvoujazyčnost. A to potom odráží, jaký je vlastně ten status toho daného jazyka v dané zemi. Používání této vizuální vícejazyčnosti má různé významy je to pozitivní příklad tolerance pro většinu a pro menšinu to posiluje sebevědomí mluvčích. Tak, aby byla zajišťována tato práva, je v první řadě třeba vytvořit právní možnosti. A musí být podporováno praktické uplatňování, které je závazné. Harmonizace zákonodárství jednotlivých členských států je velkou výzvou, protože často dochází k tomu, že na jedné straně je zde charta a na druhé straně to zákonodárství v jednotlivých státech nejsou úplně ve vzájemném souladu. Právní základ, který je relevantní, se objevuje v řadě členských států, ale v praktickém uplatňování je mnoho překážek. V řadě členských států je toto uplatňování chápáno jako politická záležitost. Je třeba, abychom práva menšin viděli jako obecná lidská práva. A k tomu potřebujeme dialog a úpravu, která bude odpovídat těm potřebám a očekáváním menšin. Potřebujeme závazný právní rámec. V praxi je řada problémů, přesto ale ta charta a úmluva jsou velmi důležité. Hrají velmi důležitou roli. Myslím, že tady teď máme možnost navrhovat řešení a tím dospět k řešení, které dá zelenou odsouhlasení nebo dohodě na minimálních standardech. Děkuji. Děkuji moc. A nyní předsedkyně Evropské asociace deníků v regionálních a menšinových jazykách, z Ita- jazycích z Itálie Edith Slezák. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem velmi ráda, že jsem dostala toto pozvání a že zde mohu zastupovat naši organizaci. Tato organizace byla založena před 17 lety na základě návrhu redaktorů těchto menšinových deníků z více než deseti států. Jde o koordinaci jejich činnosti. Pro tyto menšinové deníky v celé Evropě je typické to, že hovoří k velmi omezenému publiku čtenářů. Financování není stabilní a redakce mají velmi málo pracovníků. Takovýchto menšinových deníků je 27, které patří k, tomuto, k této organizaci a musíme bojit s různými trendy, které souvisí i s digitalizací dochází k různým fúzím, také dochází ke skupování eh, nějakými eh, většími vydavatelstvími. Docházelo k určitým problémům třeba v Galicii a také ve, na Slovensku došlo k takovému to nákupu. Dochází k tomu také třeba ve Švédsku, ve Finsku. A proto vítáme z naší strany, ze strany MIDAS, tuto zprávu a jsme pro ochranu jazykové rozmanitosti. Sdělování informací v jazyce menšiny je velmi důležité pro ochranu kulturní a jazykové menšinové identity. menšiny se často mohou dostat do znevýhodněné situaci a proto musíme vytvořit pro ně rovné postavení, rovnou situaci. Je třeba postarat se o rámcové podmínky, které mohou reprezentovat v médiích jazykovou rozmanitost. Je důležité, aby takovéto menšinové deníky existovaly, mají své vlastní zkušenosti, již znají tu zkušenost a ten vývoj těch jednotlivých menšin. To znamená, že nejde pouze o aktuální informace, ale jsou to instituce, které jsou i historicky důležité. A víme, že pro starší generaci ty deníky ve vlastním jazyce jsou téměř jediným zdrojem informací. A tam nejde pouze o zdroje informací, ale tyto deníky mohou také fungovat jako určitý prostor pro vyjádření názorů a zájmů daných menšin a tyto zájmy se hůře vyjadřují ve většinových denicích. Je ale třeba, aby byli všichni informováni o záležitostech menšin aby se tedy i v běžném životě ty většinové denníky zabývaly menšinovými záležitostmi. Jedním z hlavních problémů je financování. Je potřeba financování z veřejných státních příspěvků. To je velmi obtížné, protože ta situace především tištěných denníků je napjatá, počet čtenářů je nízký, proto tyto denníky nejsou ziskové. Často jde o starší čtenářstvo. To znamená, je důležité umožnit financování a finanční podporu ze strany státu. A je potřeba lepší organizace práce, je potřeba, abychom si vyměňovali navzájem informace. My proto podporujeme aby se menšinové deníky a také menšiny organizovaly, aby mohly společně zastupovat své zájmy. Ale existují i jiné možnosti, i jiný potenciál, které mají takovéto sítě. Například síti MIDAS jsou programy studijních návštěv pro novináře, kde si mohou rozšířit své znalosti a je důležité takovéto programy rozšiřovat i na elektronická média a na to je opravdu potřeba finanční prostředky od členských států, aby docházelo k dalšímu vzdělávání novinářů a e, k podpoře deníků, aby byly konkurenceschopné. Jsou tam také etické otázky, otázky tolerance interkulturního dialogu jsme přesvědčeni o tom, že menšinové deníky jsou i pro EU důležitým komunikačním kanálem, protože právě menšiny jsou velmi pozitivně nakloněny vůči Evropské unii, vidí v ní velké šance, velké možnosti a také záruku pro svou existenci. A proto tyto menšinové denníky skoro nepřiměřeně mnoho informují o evropských záležitostech a navrhujeme, aby příslušníci menšin pracovali a byli zastoupeni také ve většinových denících a médiích. A aby byla také zastoupeni v rozhodování o přidělování prostředků. Je třeba také, nebo navrhujeme vytvoření výborů, které by mohly fungovat jako určitá právní podpora. A samozřejmě pro menšiny hraje velkou roli internet, ale tam dochází k nižší podpoře a také je tam otázka kvality a těchto informací. Ta často není přiměřená. Samozřejmě, že elektronická i tišená média mají mnoho možností. Existují velmi zajímavé platformy, například katalánská média, která využívají překladatelský software – ale je potřeba, aby byly poskytovány informace i v menšinových jazycích ze strany EU. Děkuji. Děkuji, já rád bych poděkoval všem našim řečníkům a nyní poprosím pana zpravodaje závěrečné slovo. Kolegové si jistě všimli, že tato diskuze ohledně menšin v Evropské unii je opravdu velice široké téma. Vidíme to na základě všech prezentací, které zde zazněly ze stran komise, Rady Evropy, ostatních pozvaných, mnoho zpráv o menšinách máme jednak z našeho výboru, jiných výborů k dispozici, čili jde o opravdu takové velice jasné téma, na které se zaměřil pan Natina Spravoda. a poprosím ho potom o závěrečné slovo, pane kolego. Až na konci teda bych vás poprosil. Zpráva pana Nadě se zabývá otázkami menšinových jazyků a tak dále. Proč jsem se o tom zmínila? V diskuzi, která probíhá na základě samozřejmě řečníků, který, které jsme pozvali, jsme se zaměřili na tyto a ostatní záležitosti. Je to i takové vlastně dědictví mnoha zpráv, které jsme již připravili v tomto ale v minulosti, které se týkaly i jiných oblastí této problematiky. Toto je poslední zpráva právě proto jsem se o tom chtěl zmínit, jenom abyste věděli, proč jsme pozvali tolik různých řečníků a ne všichni se zaměřili na věci, které se týká právě tato zpráva. Pan Scheiber bude první. Kolik času mám k dispozici, pane, pane předsedající? Jednu minutu? Nebo tak v podstatě dobře, jestli dovolit, tak vám dám dvě minutky. Dobře, tak já se pokusím opravdu Schlagwe, eh, to je německé slovo, které se mi opravdu velice líbí, tím se to může urychlit. V poslední několika letech eh, zde vidíme problém definice těchto minoritních jazyků. Měli bychom se zaměřit ale především na zodpovědnost členských států, nebo spíše nezodpovědnost členských států s ohledem na směrnici o nediskriminaci. To je první věc. Druhá věc. Provádění v současné době spíše můžeme hovořit o neprovádění, jde o systematické neprovádění soudních rozhodnutí, doporučení, což vedlo k normalizaci určitého neplnění povinností ze strany členky státu. Můj stát Rumunsko je nejlepším příkladem takového chování. Jednotlivé vlády se zabývají lingvistickými administrativními právami menšin takovým občím způsobem, nebo jakým způsobem přistupují k k renacionalizaci, znárodňování například různých eh, majetkových záležitostí, dále eh, kostelů a tak dále. Dále je to nemožnost využívat eh, menšinový jazyk v médiích a tak dále. Potom jsou to kompetence. Někdo se zmínil o tom, že je zde na jedné straně potenciál, na druhé straně omezení kompetencí. Já bych se spíš zaměřil na tu stranu nedostatečných eh, nebo toho potenciálu. Je to tak takové kodanské dilema. Protože zde musíme samozřejmě respektovat práva v celé EU pouze pokud to mm, bude existovat v rámci komplexního celoevropského systému s vysokými standardy a funkčními monitorovacími mechanismy, možná prostřednictvím agentury FRA. Pouze EU může skutečně vymáhá tato práva. EU může žádat o mm, uplatňování tohoto systému a uplatňování mechanismu základních práv, eh, samozřejmě na základě zpráv, eh, které se týkají tohoto mm, konkrétního dedikovaného tématu. Já se ptám, co můžeme udělat my, abychom v tomto tématu dosáhli určitého pokroku. Děkujeme. A nyní pan Jurek má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud jde o právo zachování určité kolektivní paměti a možnost využívání jazyka, eh, mateřského jazyka, jazyka, ve kterém se vzdělá, to jsou základní práva. To jsou věci, které samozřejmě jsou i projevem lidské svobody. Podle mého názoru ovšem vidíme mnoho problémů v Evropské unii, které vyplývají z nevhodné politiky jednotlivých členských států a i určité lhostejnosti jednotlivých institucí, které by se měly zabývat podporou lidských práv, včetně orgánů EU. Například i naše interpelace na Evropskou komisi, která často zdůrazňovala, že nejde o problémy, které se týkají neuplatňování, nediskriminace. To si myslím, že je nesprávné. Právě proto jsem velice vděčný zpravodaji panu předsedajícímu, jakože účastníkům naší dnešní debaty, našeho slyšení za to, že vůbec hovoříme o této problematice. Zde vidíme mnoho různých problémů, například u nás konkrétně s největším sousedem naší země, to je Německo. Máme tam 30-letou dohodu, která eh, zavazuje naše sousedy v tom, aby v oblasti školství zajistili práva sebe určení osob, eh, které patří do polské menšiny. Ta byla bohužel zlikvidovaná oficiálně Gerigovým dekretem v roce 38. Bohužel na území Německa naše menšina do roku 30 8 eh, to, tomu tak bylo, existovalo a od té doby v podstatě vlastně nedošlo k žádnému, k žádné nápravě z toho ohledu. Je zde i problém například, které se týkají rozdělených manželství, které poté zamezují tomu, aby se dítě například domluvalo s rodičem polského původu v rodném jazyce a tak dále. Čili víte, pro Mm, je problém, že když jsme eh, se obraceli na uplatňování této dvoustranné dohody, tak jsme zjistili, že na federální úrovni nejsou nástroje, které by mohly eh, donutit jednotlivé eh, spolkové země, aby to uplatňovaly. Víte, to je skutečně problém, který je zásadní. Problém toho, že člověk, že dítě se nemůže vzdělávat v jazyce, ve kterém mluví doma, ve kterém hovoří se svým rodičem. To přece je zásadní právo. Nehovoříme o nějakém podivném jazyce, který se používá někde 4 eh, tisíce vzdáleném od německých eh, hranic. To skutečně tomu tak není. To jsou opravdu jazyky, které se tam používají na jednom území, čili tato eh, nedostatečná snaha pochopit tyto základní potřeby a svobodu člověka se podle mě projevuje i na úrovni jednotlivých evropských institucí a to musíme zlomit, to musíme eh, odstranit tento problém a právě proto bych ještě rád, eh, mm, ještě jednou rád poděkoval za opravdu odvážné eh, znění zprávy, kterou připravil pan zpravoda. Děkuji. Děkujeme. Bude Veler má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme zde OSN deklaraci o lidských právech, eh, Evropskou eh, mm, úmluvu o politických a občanských právech, dále je to rámcová dohoda Rady Evropy pro menšiny. Ale pokud jsem to pochopila správně, všechno toto je sice v realitě závazné, ovšem mezi členskými státy a není to závazné přímo vůči vašim občanům. A dále zde máme například naši smlouvu, článek 2, který by měl být závazný alespoň mezi členskými státy, ale neexistuje zde sekundární legislativa. Máme zde legislativu bojující proti diskriminaci, ovšem to nestačí. Máme zde všechny tyto rámcové dohody, mezinárodní úmluvy, konvence, které platí již dlouho a i přesto v současné době menšiny, s menšinami jsou, je zacházeno velice špatně i zde v Evropě, především s romskou menšinou. Čili to je veliký problém a já si myslím, že pokud v Evropské unii bychom měli udělat alespoň minimální standardy našim menšinám v EU, tak musíme nalézt mechanismus, který by nám to umožnil. Protože v současné době to vypadá tak, že členský stát musí zajistit práva občanů a my vlastně nemůžeme dělat vůbec nic. Vidíme to na různých místech, nejde pouze o práva menšin, ale i jiná práva našich občanů a ani tam nic neděláme. Jaké je řešení? Jakým způsobem bychom opravdu mohli zajistit to, aby členské státy plnily své povinnosti? Potřebujeme nějaký mechanismus, ráda bych si vyslechla názor komise nebo ostatních řečníků, co potřebujeme, jaký nástroj. Děkujeme za tento výborný příspěvek a já bych k tomu ještě dodal. Komise se zmínila o tom, že pokud jde o ty kompetence, směrnici proti diskriminaci. To je nyní naší odpovědnosti, spadá do našeho výboru. Dělili jsme se o to i z jiným výborem v minulosti, ovšem. Takže to je dobře, ovšem je zde nedostatek implementace, nedostatek vůle. To si myslím, že bychom měli zmínit, pokud jde o ochranu menšin, jakým způsobem to definujeme na úrovni EU. Komise odvedla dobrou práci, snaží se o vymáhání Ovšem jde o rozsáhlý kulturní i právní problém, to bych rád zdůraznil, abychom na to nezapomínali v naší diskuzi. Takže děkuji. Pan Franc, vítám vás v našem výboru. Já myslím, že už jsem vás přivítal i posledně, ale neměl jste ještě sluchátka, takže vás vítám jako nového člena našeho výboru. Děkuji vám. ta menšina, která je nejvíce znevýhodněna, tedy Romové, není často zahrnována. A dochází k tabuizaci proti romských přístupů a to právě nevede k zlepšení jejich situace. Uznávání jazyka romanes moc nepomůže, když mladí lidé a děti nemají rovnou účast ve vzdělávacích systémech. Vzhled, obzvláště ve východoevropských zemích dochází k problémům při vzděláváním. Jsou tam problémy týkající se pravidel. Měla by být zajištěna ochrana především pro děti, ale bohužel i v mé zemi v Německu jsou toto práva často porušována a ten, kdo tato, tato práva porušuje, se nemusí obávat žádných důsledků. A dále dochází ke korupci a tak se peníze často nedostanou k těm dotčeným osobám. Je třeba zapojit neziskové organizace, aby bylo dosaženo pozitivních výsledků konečně. Je třeba podporovat jednotlivé struktury. Ty, ty, tyto nedostatky můžeme řešit pouze, pokud budeme také pozorovat zapojení a musíme zacházet s protiromskými přístupy stejně jako s antisemitismem. Děkuji. Děkujeme. Pan Adamov má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud jde o přípravu minimálních standardů pro menšiny v Evropské unii, toto je velice důležité téma pro celou Evropskou unii. Pane Nať už to řekl jasně. V Evropské unii máme 50 milionů občanů, kteří splňují kritéria příslušnosti k nějaké menšině a to je vysoké číslo. V různých členských státech ovšem se přístup k menšinám liší. nedostatečná tolerance vůči menšinám, co vidíme všude. A Evropská unie by teda měla převzít odpovědnost za osud menšin v EU, co znamená vytvoření určitých obecných panevropských standardů. Jedním z hlavních takových principů by mělo být respektování práv osob náležících takovým menšinám. A lidé z těchto menšin mají specifické potřeby, musí se těšit plné rovnosti ekonomických, sociálních, kulturních práv. A proto je důležité právě vytvoření těchto norem, které by definovali a chránili práva menšin. Tato by měla být relevantní pro členské státy, jakož i kandidátské země, především eh, ze západního, zemí ze západního Balkánu. Děkujeme. Ještě někdo za naše poslance, za členy výboru by chtěl vystoupit? Takže na závěr samozřejmě ještě pane Nať, zpravodaj, závěrečné slovo. Samozřejmě všichni členové, kteří se zabývali těmito, tímto tématem v našem výboru, z jiných výborů, se na to dívali z různých eh, aspektů, protože my jsme samozřejmě si vědomí toho, že je to široké téma, diskriminace, menšinové jazyky. Já jsem v roce 2004 po rozšíření připravil podobnou zprávu. Víte, pokrýt všechny tyto aspekty či oblasti správními nástroji, které máme k dispozici, paní Budovalero se o tom zmínila, je nesmírně komplikovaná záležitost, je to široké téma. Pan zpravodaj se snažil o poskytnutí určitého konkrétního pohledu na tuto problematiku ve své zprávě a doufám, že v průběhu slyšení se nám povedlo pokrýt i jiné tradiční oblasti, které možná nespadají úplně do odpovědnosti našeho výboru, ale jsou pro nás zajímavé. Takže, pane zpravodaji, chcete ještě na závěr vystoupit Eh, takže prosím k vaší zprávě ještě, čeho chcete tuto zprávu dosáhnout. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Já bych rád poděkoval všem řečníkům za jejich příspěvky, především panu Bukovskému, který zastupuje národní menšiny na státní úrovni. On skutečně se tak nějak strefil i do mých priorit, proč jsme vlastně eh, posílali tyto dotazy i na radu, na členské státy a tak dále. My víme, že zde existuje mnoho velice kvalitních usnesení, zpráv v tomto ohledu. Pan Heinecker se o tom zmínil už od roku 49 eh, zde máme všechny to zprávy a Rada Evropy se začala zabývat ochranou menšin v tomto roce. Je to právně závazný nástroj, který chrání práva menšin ratifikovaný 24 eh, z, eh, z celé 28 EU. Pan Šoroš se o tom ale zmínil správně. Potřebujeme dosáhnout i implementaci eh, tohoto ratifikovaného rámce na úrovni členských států. Čili jak rada aktivně monitoruje tuto situaci? V EU je mnoho stížností v tomto ohledu k dispozici. Poslední zpráva o základních právech EU hovoří o mnoha případech porušení těchto základních práv na straně členských států, někdy dokonce základních minoritních práv. My víme, že zde existují určité zlaté standardy, ovšem ty nejsou skutečně závazné a právě proto zde máme kodanská kritéria pro kandidátské země vstupující nebo které chtějí přistoupit k EU. 50 milionů našich občanů žádá nebo těch, kteří patří k menšinám, žádají o to, aby zde existovaly skutečné záruky na straně EU, aby to byly celoevropské záruky. 1,4 milionu lidí podepsalo tuto iniciativu, pokud jde o minoritní práva. Pokud jde o právní základ, došlo k rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně této občanské iniciativy, která se týkala minoritních práv Evropský parlament ve zprávě o základních právech rovněž eh, hovoří o tom, že potřebujeme minimální standardy pro národní menšiny a etnické skupiny. My víme, že jsou zde určitá omezení na straně Evropské komise, pokud jde o její kompetence, ovšem je zde je určitá flexibilita, podobně jako v jiných politikách a Evropský parlament má povinnost Eh, být průkopníkem v tomto ohledu, žádat komisi, aby našla prostor pro určitou, určité vymáhání odpovědnosti na straně členských států, těch, eh, které neplní tyto základní eh, zlaté standardy. Proto bych se rád zeptal komise, jak hodnotí rozhodnutí soudu, ale zároveň ehm, Evropského parlamentu, pokud jde o tu Evropskou občanskou iniciativu a to, že Evropská unie je povinna vytvořit takové základní standardy pro menšiny ve všech svých politikách. Takže velice rychle odpověď ze strany komise, velice stručně. Děkuji. Toto rozhodnutí soudu komise původně eh, zamítla tu registraci této iniciativy, která obsahuje občanské iniciativy, která obsahuje 11 právních aktů EU. A my jsme to původně zamítli, protože to nepředstavuje um, kompletní návrhy pro všech těch 11 právních aktů. Proto soud rozhodl o tom, aby, eh, komise, aby se komise zabývala všemi těmito 11 návrhy samostatně. My jsme to udělali a zjistili jsme, že pouze dva z těch 11 nespadají do našich kompetencí a proto jsme pokračovali dál s tvorbou eh, legislativy. Jakmile dojde k oficiálnímu předložení této iniciativy, tak v rámci třech měsíců se těm devíti zbývajícím bodům budeme muset věnovat eh, ale pokud jde o minimální standardy u ochrany eh, menšin, nemůžeme překročit naše vlastní možnosti které, a limity, které zde máme. Já to ale nechci nějak předjímat. Jakmile předlo- dojde k oficiálnímu předložení těch devíti prvků, tak dojde i k slyšení k Evropském, Evropském parlamentu pro hodnocení této problematiky. Děkuji já si myslím, že i ty příspěvky jednotlivých našich členů si myslím, že tak jasně poukazovaly na naši perspektivu, jejich vlastní perspektivu, pohled k této problematice, která skutečně je velice široká, eh, pokud jde o práva menšin. Proto zde máme i zprávu pana Nadě o právech menšin. Rád bych proto poděkoval ještě jednou panu kolegovi za to, že jeho, práv, jeho zpráva je základem našeho dnešního slyšení. Rád poděkoval všem kolegům, kteří vystoupili a především všem našim hostům za úžasné příspěvky. Všem vám děkuji za čas, který jste nám věnovali této problematice minoritních práv EU není nikdy věnováno dostatek eh, času a energie, proto vám všem opravdu děkuji za to, že jste se zúčastnili našeho dnešního slyšení. Děkuji vám. so I guess you, we just go with the presentation by the Commission and afterwards you give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Yes. So, colleagues, um, to those of you who are... Kolegové, pokud tady nezůstáváte na další bod, opuste prosím v tichosti sál a přejdeme na další bod, což je bod číslo 5, zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost. Pokud tady zůstáváte na tento bod, Je to návrh, který komise už schválila, návrh na zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost. Patří to k celému legislativnímu balíčku spojenému s dalším víceletým finančním rámcem na období 21 až 27. Spravodajkou pro tuto záležitost je Monika Holmajerová a zastoupí tady Roberto Mecola, pokud vím. Ano, Roberto, vy zastupujete paní Holmajerovou. Práci na tomto legislativním návrhu zahájíme prezentací komise. Máme tady kolegu z generálního ředitelství Home? Ano, omlouvám se, je tady trošku hluk. Počkáme, než kolegové odejdou po slyšení. Kolegové, pokud odcházíte, odejděte prosím v tichosti, aby mohl kolega z komise začít. Roberto, a vy tedy zastupujete paní Holmajerovou, dobře. Požádáme tedy kolegu z generálního ředitelství HOMO, aby nás seznámil s hlavními rysy tohoto nástroje a potom požádám Robertu Metzola, aby nám řekla, jak to vidí zpravodajka. Prosím. Dobře, děkuji, pane předsedo. A děkuji také za příležitost, kterou komise dostává vystoupit ve výboru Libe. Je to nový fond, ale má stejný název jako starý fond, jmenuje se Fond pro vnitřní bezpečnost. Začneme poučením z minulosti. Samozřejmě proběhlo ex post vyhodnocení bývalého fondu, který se jmenoval ISEP-SEPS. E e Také proběhlo průběžné hodnocení stávajícího fondu pro vnitřní bezpečnost a zjistili jsme, že skutečně můžeme být společně spokojeni s tím, že ten starý fond, fond pro vnitřní bezpečnost, představuje přidanou hodnotu pro to, co dělají členské státy. Vidíme tady příklady toho, jak ta přidaná hodnota vypadá. Jde o financování národních akcí v členských státech. Samozřejmě tam financování pochází od netových členských států, pak jde o posílení interní kapacity, eh, vzdělávání příslušníků, eh, zřizování sítí. Všechny tyto věci představují přidanou hodnotu pro kolektivní akci Evropské unie v celé Evropské unii. A závěr tedy je takový, a teď přijdeme na další slide, že pole působnosti fondu je odpovídající. To se také odráží v materiálu, který komise zveřejnila v černu a který předala parlamentu. Je to eh, průběžné hodnocení. A tam jsou fakta, která dokládají to, co jsem říkal. Zjistili jsme také, že jsme tam určité slabiny a nedostatky v tom fondu. Především je to nedostatečná flexibilita. A k tomu se ještě budeme vracet, až budeme mluvit o Fondu pro azyl a migraci. To bude ještě tento týden. A také uvidíte, že tam je vel, opravdu nedostatečná flexibilita, což brání Evropské unii v činnosti a v přidělování prostředků na správnou prioritu uprostřed finančního období. Potřebujeme také větší zjednodušení. Víme, že tam jsou vždycky nedostatky, fondy obecně jsou vždycky komplikované. Určitého zjednodušení už jsme dosáhli, ale musíme se i dál snažit. A poslední věc, Velká chyba, kterou jsme v minulosti udělali, byla ta, že jsme přišli příliš pozdě se společným rámcem pro vyhodnocování a sledování a s ukazateli a také s tím, jak dát najevo členským státům, na jakém základě mají sledovat a vyhodnocovat prostředky. Další stránka. Rád bych zmínil něco víc o tomto fondu, ale začneme nejprve tím, že se podíváme na položku 5. Víme, že v porovnání s minulostí máme bezpečnost v jiné kapitole, než je migrace a hranice. Tentokrát je to obrana a civilní obrana. Samozřejmě jsou argumenty pro i proti, ale toto je návrh komise, myslíme si, že to dává smysl. A v této kapitole, v rámci této položky, uvidíte, že Fond pro vnitřní bezpečnost a ta částka byla znásobena 1,8krát, když tam zahrnete také agentury. Další stránka. Tady uvidíte konkrétně rozdělení toho prostředku pro záležitosti vnitra, abych tak řekl. Samozřejmě velkou část dostávají agentury a pak je tady také část, kterou dostane sám fond. Možná si vzpomínáte, že tady máme Europol, Cepol, MCDA. Bezpečnostní agentury se financují samostatně. Bezpečnostní fond neplatí za agentury. To jsou různé prostředky. Agentury mají své vlastní peníze, vlastní předělené prostředky vlastní finance. A uvidíte také, že Fond pro vnitřní bezpečnost dostává 7 celkových prostředků a to se vynásobilo 2,5 krát. Takže z jedné miliardy, je z toho 1,5 miliardy, bezpečnostní agentury dostanou 1,128. A tam je Europol, Cepol, MCDA, což je agentura pro drogy. Tady máme stručný popis pole působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost. Tentokrát uvidíte, že fond řeší horizontální záležitosti. Samozřejmě celkovým cílem je zajistit bezpečnost na vysoké úrovni, především boj proti terorismu, mimo jiné s radikalizací, se závažným a organizovaným zločinem a samozřejmě je tady jedna z nových, už zavedených hrozeb, která se rozvíjí v posledních letech, je to kybernetický zločin. A tady jsou konkrétní cíle, politické cíle, konkrétně tři cíle, které jsou horizontální. Za prvé, zvýšit výměnu informací, což je samozřejmě jeden z nedostatků v oblasti bezpečnosti v EU. Dále je to intenzifikace přeshraničních společných operací, to znamená větší podpora pro operační činnost členských států a dalších zúčastněných stran, to znamená celkové naší společnosti a dále to posílení schopností, dovedností eh, bojovat se zločinem a bránit zločinu. A konkrétně v rámci jednotlivých cílů budeme mít samozřejmě několik takzvaných akcí nebo priorit. V rámci výměny informací budeme financovat především systémy IT, stejně jako v minulosti, ale samozřejmě mnohem víc do budoucna, ale nepůjde pouze o zřizování systému IT, půjde také o aktivní a dobré využití těchto sítí. Je skvělé mít aktuální a fantastické systémy IT, ale musíme lidi vyškolit, aby je mohli využívat, aby se vyměňovali informace, aby prováděli výklad informací stejným způsobem, aby bylo možné vyměňovat si informace mezi členskými státy a jednotlivými zúčastněnými stranami. Druhý cíl, jak už bylo řečeno, je intenzivnější, eh, jsou intenzivnější přeshraniční společné operace. Jde o společné vyšetřovací týmy, to už známe z fondu, společné hlídky, toho budeme dělat víc, takovýchto konkrétních společných operací. A pak bude samozřejmě o akce, které mají eh, které spadají pro M, pod impact, to velice dobře znáte v rámci tohoto politického cyklu. A dále budeme financovat a rozvíjet velice užitečné sítě, které jsme zřídili v minulosti, jako je to třeba síť Atlas, Dispor, Airport a tak dále. To jsou sítě, které potřebují dál financování a musí se také přizpůsobit, musí se aktualizovat. A všechny sítě si samozřejmě musí vyměňovat informace, osvědčené postupy a musí se vylepšit spolupráce mezi jednotlivými eh, složkami. A samozřejmě jde také o spolupráci s CEPOLem a s Europolem a MCDA. A také s národními agenturami v rámci členských států. Třetí cíl podrobněji půjde o posílení kapacit. To není žádná záhada. Samozřejmě musíme podpořit odbornou průpravu, musíme školit jednotlivé zúčastněné strany, složky, především policisty, právní poradce a tak dále. Musíme také proškolit obecně společnost, musíme eh, zvyšovat povědomí, komunikovat. A tady budeme financovat také vybavení s jednou výhradou. Některé členské státy se na sebe vzali lvý podíl financování, ale ukázalo se, že tato aktivita nevždy přináší nejvyšší evropskou přidanou hodnotu. Dospěli jsme k tomu, že někdy je lepší omezit částku financí na vybavení, především standardní vybavení, takže později ještě uvidíte, že jsme uvažovali o tom, že nepřípustné bude standardní zařízení, například obvyklé, obvyklé, obvyklé vozidla, to by měly financovat státy, ale také maximálně budeme eh, spolufinancovat z 15 Tady opět, jak už jsme říkali, Jde o distribuci prostředků, samozřejmě velice důležité dál financovat agentury, Europol, Cepol, CDA. Já myslím, že ti odvádějí fantastickou práci. Zvýšíme tedy finanční prostředky pro ty agentury. Zatím ještě není úplně jasné, jak se ty prostředky rozdělí. Komise předloží konkrétnější návrhy, až budeme mít až vstoupíme do eh, hloubkovější diskuzi o rozpočtu, také chceme zajistit, že agentury se budou mnohem více účastnit programovací fáze a také implementace. Já myslím, že je velice důležité, aby komise, členské státy a Evropský parlament ruku v ruce postupovali s agenturami, až se bude programovat to období a také v průběhu implementace. Peníze. Jak se budou peníze přidělovat členským státům? Tady nejde o kritéria pro přidělování, ale o to, jak to rozdělíme, ten podíl. 2,5 miliardy je ta celková obálka, z toho 50%, to znamená 1,25 miliardy bude počáteční příděl na začátku období pro národní programy, pro členské státy. Půlka. Jak už jsem říkal, je důležité, abychom si zachovali velkou flexibilitu. Takže to je poměrně radikální návrh, a totiž 50 zbývajících 50 by se mělo rozdělit celkově v období 21 až 27 10 na úrovni střednědobého hodnocení. Možná si vzpomínáte, že posledně, bohužel tedy bohužel pro parlament, jsme přišli o příležitost přidělovat prostředky v polovině období, takže budeme mít střednědobé hodnocení a snad budeme schopni také rozdělit další prostředky. Takže v, ob- v době, kdy se bude hodnotit, chceme znovu přehodnotit priority, přerozdělit prostředky a předělit ty prostředky jiným prioritám. Takže si ponechávám určitou částku, kterou rozdělíme v roce 2024 na základě stejných kritérií jako v roce 2021, ale na základě aktualizovaných statistik po vyhodnocení. Pak budeme mít ještě miliardu, to bude ta to ty tématické prostředky. Každé dva roky budeme přidělovat prostředky, abychom zjistili, jaké jsou priority EU a to se projedná v rámci komitologie. Tady máme kritéria, na jejich základě se budou peníze rozdělovat na členské státy, mezi členské státy. Tady využijeme tři velice neutrální kritéria. 40 podle počtu obyvatel, 15 podle velikosti území a 45 na základě HDP. Neboli chudší členské státy s menšími prostředky dostanou víc peněz. To znamená to žluté kritérium. Modré znamená, že větší členské státy, které budou potřebovat finanční podporu a větší zdroje, dostanou zhruba 15, něco z těch 15% a 40% bude podle počtu obyvatel. My jsme hodně přemýšleli nad kritérii, která souvisí s bezpečností, protože tohle nesouvisí s bezpečností, ale je to opravdu velice těžké. Zatím bylo v podstatě nemožné najít kritérium, které platí ve všech členských státech a které je spolehlivé a které se dá také pravidelně vyhodnocovat, které bychom mohli využít jako kritérium pro přidělování prostředků. A místo toho, abychom postupovali na základě nespolehlivých kritérií, jsme si zvolili tato tři základní kritéria. Dále vylepšení fondu. Jak jsem říkal, zvýšili jsme financování, máme větší flexibilitu, na základě radikálního návrhu větší flexibility. Budeme mít také víc možností řídit fond na základě kondiciality. Například, teď máme doporučení, závěry ze šengenského vyhodnocení. A to bude podmínkou pro členské státy. Musí využít prostředky na implementaci doporučení. To už je teď obecné pravidlo, ale teď budeme mít možnost víc na to tlačit. Samozřejmě máme také tu podmínku, že pokud bude případ porušování předpisů u nějaké konkrétní akce nebo priority, budeme schopni pozastavit financování, neprovádět platby, pokud někdo něco poruší v nějaké oblasti. A další inovací je to, že také navrhujeme něco, co se velice osvědčilo pro hraniční fond. Chceme to uplatnit i ve Fondu pro bezpečnost. A to je stoprocentní financování pro provozní náklady na systémy IT, to dá členským státům velkou flexibilitu, aby mohli skutečně rychleji implementovat fond a také odpovídajícím způsobem. Ale omezí se to na 10 A potom samozřejmě poslední oblast, chceme zajistit, že bude mít větší soudržnost s legislativními prioritami a také jako u CPR budeme využívat dohody o partnerství se strukturálními fondy, a také priority, které integrujeme do jiných nástrojů z ISF. Takže jsme se opravdu snažili zajistit, že vnitřní bezpečnost se stane nedělnou součástí mnoha dalších nástrojů EU, protože víme, že máme omezené prostředky, zejména ve strukturálních fondech. Velice rychle dalším vylepšením fondu je možnost vyššího poměru spolufinancování na podporu konkrétních akcí, které podle nás představují zvlášť velkou přidanou hodnotu EU. V tomto případě je to boj proti radikalizaci a prevence radikalizace. A také rozvoj systému IT, které budou interoperabilní. Tady nebudu číst všechno, ale je tady pár věcí, které už nejsou přípustné. Je velice jasné, že nepřípustné budou třeba Eh, vynucovací prostředky, flashmany nebo vybavení, které je v podstatě standardní a nemá žádnou přidanou hodnotu. To už, už jsem říkala, můžeme to projít velice rychle. Toto je v podstatě flexibilita, kterou už jsem vysvětloval. Je tady tematické eh, zařízení, tematický prostředek a to souvisí s tím střednědobým hodnocením a opětovným přidělováním prostředků. Tady máme grafické znárodní toho, jak, ta, jak ty tematické prostředky budou fungovat. Vlevo máme těch 50% peněz, což se bude přidělovat v roce 2021. Pak budeme mít pořád ještě 10%, to je tam dole, ten, to tmavě hnědé políčko nebo šedé políčko. Tam bude 10% 2024 střednědobé hodnocení na základě stejných kritérií jako těch 50 ale na základě nových statistik. Takže 50 se rozdělí v posledním roce, referenčním roce. Takže v roce 2024 použijeme to, co máme z roku 2023 a nebo 22, v závislosti na tom, který rok budeme mít k dispozici. A potom další strana je flexibilita, kterou chceme pro ty, ten tematický program. A totiž je to možnost využívat různé nástroje, které už existují, třeba lehavou pomoc, konkrétní unijní akce, abychom skutečně přidělili prostředky na priority, které mají vysokou přidanou hodnotu, evropskou hodnotu. Teď je to ve fondu tak, že členské státy dostanou celkovou částku na začátku období, přidělí to velice rychle prioritám, v tomto případě to byl rok 2015, a pak jsme měli nové priority, protože věci se změnily v terénu, nebo se prostě objevily nové teority jako ETIAS, PNR a tak dále. A členské státy neměly možnost, neměly schopnost přerozdělit ty prostředky mezi různé priority. Ty peníze už byly rozděleny, policisté implementační agentury už zahájili implementaci, protože samozřejmě přirozeně chtěli začít rychle, aby měli eh, za těch sedm let dost času. Ale v letech 16-17 jsme měli nové priority a to už bylo pozdě. Peníze už někdo dostal, už byly rozděleny. Takže, abych tak řekl, jsme nemohli využít peníze pro národní programy, ty peníze ve sdílené zprávě, na podpory nových priorit. Bylo to třeba s ETIASem, nebo z PNR a také u dalších doplňkových potřeb, které členské státy měly v oblasti boje proti terorismu a prevence radikalizace. Museli jsme žádat rozpočtový orgán o další prostředky. Ale teď to bude tak, že budeme mít určitou flexibilitu, abychom mohli priority přehodnotit a podpořit nově vznikající priority, ty, které se objeví v tom období. Brzy budu končit jakým způsobem se budou ty tématické programy implementovat. V podstatě každé dva roky budeme mít program. Samozřejmě to pošleme do parlamentu, do rady, do členských států, aby se projednalo, jaké ty priority mají být a také jak budou vypadat modality implementace, jaké systémy využijeme, jestli to budou národní akce nebo doplňkové prostředky pro národní členské státy a tak dále. Také předpokládáme u toho tematického fondu jakousi metodu doplňování prostředků pro národní státy a národní programy a bude to mnohem méně byrokratické. Co navrhujeme, jak to navrhujeme? Já už jsem možná něco zmínil. Potřebovali jsme větší flexibilitu, musíme mít možnost doplnit prostředky pro programy členských států a poskytovat podporu v reálném čase, protože Jinak to znamená eh, zlouhávé přehodnocování národních programů a postupy pro přidělování. Museli jsme žádat rozpočtový orgán pro další prostředky a potom to rozdělovat, přidělovat, upravovat národní programy. Většinou to trvalo 8 měsíců. Takže teď u tohoto tematického nástroje se snažíme o to, aby to bylo mnohem rychlejší. Tohle jenom na uzdobu, takže můžeme jít dál. Ano, jistě. Tady je další vylepšení pro ten nový fond. My jsme sjednotili pravidla pro strukturální fondy, takže v zásadě snažíme se vám to předložit jednoduše u těch fondů, které jsou ve sdílené zprávě. Takže členské státy a příjemci mohou mít jeden soubor pravidel pro strukturální fondy a pro náš fond. A to je důležité, například při financování prostoru veřejné ochrany. Chceme chránit veřejné ochrany, veřejné prostory a členský stát nebo stavební firma nebo nevládní organizace nebo agentura proti radikalizaci chce nějaký program, který se zaměří na radikalizaci v konkrétní komunitě a budou schopní požádat u strukturální fondu i u fondu pro vnitřní bezpečnost na základě stejných pravidel. Tohle některé zainteresované strany kritizovaly, říkali, že zase měníme pravidla. Ano, měníme pravidla, protože jsme pochopili, že do, budna, do budoucna potřebujeme, aby byla jednotnější, aby příjemci v členských státech mohli pracovat jednodušeji. Tady jen velmi rychle. Tady máme počet nástrojů, který může spadat pod bezpečnost. Jak jsem říkal, Máme dvě oblasti, a to je poslední stránka, pane předsedo. Máme dvě oblasti, kde jsme se opravdu snažili v celé komisi, abychom zjistili, kde je bezpečnost prioritou, abychom zajistili doplňkovost a snad i soudržnost a snad i takové zdravé překrývání, když je to nutné. Máme externí nástroje, jak víte, z externích nástrojů se financuje hodně externích záležitostí třetích zemích ale Fond pro vnitřní bezpečnost bude mít také možnost financovat akce třetích zemích, ale samozřejmě prvotním nástrojem bude ten externí nástroj. A pak tam máme třeba digitální Evropu, regionální rozvojový fond, horizont, abychom zajistili soudržnost. Mnohokrát děkuji. Děkuji, omlouvám se, že na vás tolik spěchám, ale máme toho dnes odpoledne hodně. Roberto, prosím. Mnohokrát děkuji, Claude. Já zastupuji zpravodajku komuniku Holmerovou, která tady dnes nemůže být. Chtěla bych poděkovat komisi za vyvážený návrh, který představuje vynikající základ pro další diskuzi. A také mnohokrát děkuji za tuto vyčerpávající dnešní prezentaci. Ceníme si toho, že komise si stanovila za prioritu zaměření na bezpečnostní záležitosti tím, že navrhne více než dvojnásobení tohoto fondu asi z jedné na 1,5 miliardy eur. Skupina ELS o to už žádá dlouho. Komise zdůrazňuje posílení a modernizaci systému IT, včetně možnosti vytvářet větší interoperabilitu a rozšířit možnosti odborné průpravy. S tím zpravodajka souhlasí a vítá také cíl komise zajistit větší soudržnost s dalšími relevantními fondy, jako je Fond pro azyl a migraci, Fond pro integrovanou zprávu hranic a Evropské strukturální formy, jak, fondy, jak jsme právě viděli. To pomůže vytvořit synergie a povede to k velkému vylepšení v porovnání se stávajícím právním rámcem, a to zejména z hlediska zjednodušení postupů a minimalizace administrativní zátěže. Společná ustanovení a tam patří také společná finanční ustanovení pro hlavní fondy, budou v tomto ohledu klíčová. A věříme, že kolegové eh, v odpovědném výboru REGI vytvoří odpovídající a důrazný nástroj. Vítáme také sdílenou zprávu na straně Komisa členských států kritéria, která komise předpokládá pro rozdělení 60% procent prostředků pro členské státy nám připadají spravedlivá je rozumné dát k dispozici členským státům pouze 60 na začátku programovacího období a přehodnotit skutečné potřeby v polovině období s přihlédnutím k implementačním programu. Aby se zajistila co nejvyšší přidaná hodnota, potřebujeme pobítkový mechanismus pro nejúčinnější využití prostředků v členských státech. Musíme dát prioritu tomu, abychom dosáhli cíle jednotlivých projektů a abychom nebránili plnění cílů nadměrnou byrokracií. Máme řadu otázek, které bychom rádi položili komisi a když dovolíte, já to všechno přečtu. Musíme také mluvit o tom, jak to nařízení zajistí, že finance budou zaměřeny na priority EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, ale současně zajistí nezbytnou flexibilitu, což je zvlášť důležité pro menší národy, menší státy se specifickými rysy, jako je třeba ten můj, Malta a Kozo. Za prvé, jak zdůvodňujete novou architekturu programu EU v oblasti spravedlnosti a vnitra? Proč těch 10 výkonnostní rezerva nebyla zahrnuta do společných nařízení, společných ustanovení, přičemž něco takového máme pro ostatní fondy, protože tady nemáme vůbec nic k implementaci naléhavé pomoci. Mohla by nám komise vysvětlit, jak by to mělo fungovat v praxi? Jaké jsou konkrétní příklady zjednodušení zprávy těch fondů nebo tohoto fondu? Vzhledem k tomu, jak velkou roli hraje zaručení bezpečnosti pro evropské občany, proč komise výslovně vyloučila agentury v oblasti spravnosti a vnitra? Proč nemohou získat tyto prostředky, kromě naléhavé pomoci? A poslední otázka, co se stane v případech, kdy členské státy absorbují veškeré dostupné prostředky ještě před střednědobým hodnocením? Takže my bychom s Monikou ještě jednou chtěli poděkovat komisi za tento hodnotný návrh a ona se těší na zahájení práce na tomto návrhu s vámi i se stínovými zpravodajmi. Děkuji. Komise mm, bude reagovat na závěr a teď stínový zpravodajme za SAD. Grazie, eh, Claude. Ringrazio anch'io. Děkuji, Claude. A chtěla bych také poděkovat komisi za prezentaci návrhu. A také děkuji paní zpravodajce za tu představu o navrhovaných změnách. Jsem si jistá, že na tom budeme velmi úzce spolupracovat. Otázka bezpečnosti se neostále vyvíjí a vyžaduje od Evropské unie koordinovanou a jasnou odpověď. Už jsme slyšeli o některých návrzích kritérií pro implementaci fondů, jako je zjednodušování a koordinovaný konzistentní přístup. A myslím, že vysokou úroveň bezpečnosti nezajišťují pouze opatření, která vytváří bezpečnost, ale také preventivní opatření a opatření pro spolupráci a koordinaci. A měli bychom doplnit, že potřebujeme zvýšenou spolupráci také se třetími zeměmi, abychom bojovali například proti převaděčství a proti terorismu a radikalizaci. To je pro naši skupinu klíčové a to respekt pro základní práva a lidskou důstojnost. Tento fond musí být implementován se zohledněním práv která jsou v listině základních práv Evropské unie. A musí to být v souladu s mezinárodním právem. A to jsou aspekty, na které se konkrétně zaměřujeme. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a jsem přesvědčená, že budeme v nadcházejících týdnech a měsících velmi dobře spolupracovat. V tuto chvíli nemám žádné další otázky, ale pouze se tedy těším na tu plodnou spolupráci, tak abychom mohli vyjasnit řadu prvků, které již byly zúrazněny. Děkuji, děkuji Cecil. Ještě někdo další? Pan Franz? Ne, pan Gastelo, prosím, jestli můžete zodpovědět tyto otázky. Děkuji za tyto otázky. A Některé z nich zodpovím. Co se týče těch prvních otázek, vy jste říkali například, co se stane, pokud členské státy spotřebují již tu plnou částku před tou revizí. Proto tam máme ty tematické facility. Proto máme možnost každé dva roky, to znamená v roce 21, 23, 25, eventuálně i 26, to bude pravděpodobně příliš pozdě, tam budeme rezervovat finance pro tyto tematické facility a potom budeme moci podpořit ty jednotlivé oblasti. Jsou tam vlastně zjednodušené nákladové možnosti, to znamená využívání paušálních částek. Dosud se to nevyužívá, ne protože by to nebylo atraktivní, ale protože členské státy očekávaly podrobnější pokyny. A v budoucnu to bude více využíváno. Ale když eliminujeme potřebu určitých úřadů, samozřejmě bude tam nějaká expost. post kontrolní možnost, abychom zajistili, že ty jednotlivé orgány plní své funkce. Co se týče organizovaného rozpočtu, chceme mít samostatné peníze pro agentury a samostatné peníze pro náš nástroj. A pokud začneme povolovat přesun, z toho fondu agenturám. Potom tam je snížená ta možnost přeskumu. Je to vlastně určité odchýlení od toho původního návrhu, který chtěl věnovat určitou částku peněz tomu fondu, část, určitou částku peněz agenturám. Proto tam dochází k určitému odchýlení. V případě nouze to tak to provádíme, protože tam je potřeba rychle jednat a tam vlastně dojde k tomu odchýlení, ale samozřejmě je potřeba to potom přeskoumat. Jak bude fungovat ta nouzová pomoc, to bylo pro oblast bezpečnosti používáno méně. Původně tam nebyly alokovány žádné prostředky pro EMAC. Je třeba mít možnost navyšovat prostředky tam, kde je to potřeba? Ale komise na základě žádosti bude rozhodovat a také je to komunikováno každý rok parlamentu a radě. Jediný rozdíl je, že dosud ta pomoc byla poskytována komisí přímo té jednotlivé agentuře nebo Europolu nebo té zainteresované straně a v tomto případě potom udělení, to znamená potom rozhodnutí, na co by ty peníze měly jít, bude možnost dát ty peníze členskému státu, aby ty peníze využil. Takže v budoucnu členské státy budou mít také možnost nakládat s těmito prostředky po tom, co byly předěleny ze strany komise. Potom tam byla otázka týkající se těch 10 ta zkušenost s tou desetiprocentní rezervou nebyla moc dobrá, ale na rozdíl od strukturálních fondů potřebujeme mnohem větší flexibilitu. Naše oblast vyžaduje větší flexibilitu, dochází tam k většímu počtu změn, situace se více mění, proto potřebujeme větší flexibilitu. Když potřebujeme v polovině období tam provést nějaké změny, tak tam máme ty tematické facility, zatímco u těch strukturálních fondů tam se ta situace v terénu mění méně, je to stabilnější a proto tam ta flexibilita není potřeba. Potom otázka týkající se třetích stran a nečinnosti třetích stran. Ten fond je koncipován tak, aby jakákoliv čina, činnost, kterou je možno provádět interně, může být prováděna i externě. To neznamená nutně, že bude, ale může. Jsme přesvědčení, že máme ty nástroje, ale pokud nebudeme mít vnější nástroje, tak potom ten interní fond může také fungovat. lidská práva a základní svobody. Samozřejmě tam jsou ustanovení na ochranu těchto práv a svobod. Při vyhodnocování tomu bude věnována také velká pozornost. v oblasti bezpečnosti, stejně jako třeba migrace, je tomu věnována velká pozornost? Takže samozřejmě klíčový je plný soulad s listinou. Rád odpovím jakékoliv další otázky a děkuji za možnost představit zde tyto fondy. Děkuji moc. Nyní musíme tento bod uzavřít. Děkuji moc. Nyní tedy přejdeme k bodu 6, což je zřízení systému vstupu výstupu. V tom textu došlo ke dvěma opravám. Zpravodaj zde dnes není, takže já projdu ty tři drobné opravy. První oprava Tam se to týká držitele pasu vydaného vatikánském městským státem. Vatikánským městským státem nebo svatým stolcem. To je ta jedna změna. Dále je to článek 16, závorka 2, tam byly přesunuty ty uvozovky tak, aby bylo jasné, že se to týká všech prvků tohoto bru. Takže to všechno jsou poměrně technické záležitosti, ale je potřeba je vyjasnit. Takže toto by neměl být problém pro výbor. Chce komise do toho vstoupit, nebo pokud ne, tak bych to uzavřel s tím, že pokud nejsou žádné námitky, tak podle pravidla 231 můžeme to uzavřít s tím, že došlo k chybám a že tedy byly dostatečně odstraněny. A týká se to pravidla 231.4. Takže nyní můžeme přejít k bodu 7. A tady máme projednání návrhu stanoviska týkající se ochrany osob informujících o porušování právních předpisů Unie. Paní zpravodajka zde není, takže paní Depries představí toto stanovisko. Takže za to děkuji a žádám vás o představení stanoviska. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jestli dovolíte, nejprve bych rád samozřejmě omluvil to, že páni majte Pakada Ortua zde nemůžeme se námi být, protože má jiné povinnosti, externí povinnosti mimo Brusel. Takže její jménem, jestli dovolíte, bych prezentoval stanovisko, které předkládá za Libe, pokud jde o směrnici, která se týká ochrany osob informujících o porušování právních předpisů Evropské unie. Majte mě poprosila, a bych vám sdělil, že úzce spolupracovala i s paní Rozier, pravodajkou za výbor Jury, a že obě dvě se domluvily na tom, že ten návrh stanoviska, který předloží, by měl doplnit zprávu, která je předkládána ve výboru Jury. Pozměňovací návrhy, které se týkají toho postupu informování, jsou minimální. Obě dvě zpravodajky se domnívají, že právě výbor Jury by se měl věnovat touto problematikou důkladně. Naše zpravodajka předložila několik pozměňovacích návrhů, které doplňují i v souladu se směrnicí některé věci, například kritéria interpretování rozsudků Evropského soudního dvora, pokud je o definování těchto osob, Další záležitost, která leží naši zpravodajce na srdci, je potřeba zvýšit to ochranu těchto osob i e, nad rámec jejich pracovního prostředí a zároveň potenciální negativní dopady, které tito lidé, nebo kterými trpí především lidé, kteří pracují jako, mm, pracovníci na kontrakt. Samozřejmě, že to má je dopad na soukromý život těchto osob, přímý dopad, závažný eh, dopad, eh, i přesto, že k těmto záležitostem dochází na pracoviště a právě proto, proto by ochrana měla směřovat i tímto směrem. V tomto ohledu předložila zpravodajka několik pozměňovacích návrhů, aby skompletovala eh, ochranu těchto osob různými způsoby. A dále je to určit, ta anonymita a e, důvě a mm, konfidencialita, mm, to znamená ten systém důvěrných informací, které by měl rovněž spadat pod tuto ochranu. Anonymita je často totiž jediným způsobem, jak, jak ochránit danou osobu, která poskytuje tyto informace. Četýpod. Naše stínová zpravodajka by rovněž ráda zahrnula do e, tohoto nařízení další definice, které umožní lepší právní ochranu a zjednoduší i ochranu přeshraničního charakteru těchto poskytovatelů informací. A dále, dále samozřejmě i některé procedury, které nejsou, nespadají úplně do působnosti tohoto nařízení, by ráda zahrnula. Na závěr, pane zpravodaj, pane eh, předsedo, naše zpravodajka eh, předložila 32 pozměňovacích návrhů, které se snaží o dosažení určité rovnováhy s tím, co předložila paní Rozier jako hlavní zpravodajka ve výboru Jury. Naše paní zpravodajka mě na závěr poprosila, abych vám sdělil, že je plně k dispozici a ochotna dále spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji naší skupiny s cílem dosáhnout co možná nejkvalitnějšího výsledního textu. Takže, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, to je vše z mé strany v jejím jménem. Děkuji, to jste opravdu přečetl nádherně. Skutečně je to opravdu, jako kdyby eh, se, to byla přímo vaše zpráva. Děkuji. Paní Stevens, ECR, prosím. Děkuji. Vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat zpravodajce za její práci. Tento návrh bude primárně řešit Jury, ale přesto jsem ráda, že můžeme přispět i v tomto výboru došlo k různým skandálům jako Dieselgate, Panama Papers a současné vyšetřování Cambridge Analytica. Tyto případy ukazují, že informátoři zde hrají zásadní roli, pokud jde o odhalování ilegálních postupů, které poškozují jak občany, tak společnost jako celek. Ti, kteří poskytují tyto informace, zajišťují tyto informace a zaslouží si ochranu, kterou je potřeba jim poskytnout. Ten termín whistleblower není dostatečně brán vážně a tito lidé potom přicházejí často o ochranu. A myslím si, že je třeba mít na paměti také zájmy zaměstnavatelů. Takže je třeba, že ta osoba musí předložit určité důkazy. Těším se na spolupráci s paní zpravodajkou, tak abychom dospěli k vyváženému textu. Děkuji. Děkuji a SND, pan Koster, prosím. Vážení kolegové, vážený pane předsedo, děkuji moc za prezentaci stanoviska a práce zpravodajů. Komise nakonec navrhla legislativní text. Myslím, že všichni souhlasíme, že je nejvyšší čas na právní ochranu osob, které informují o porušení právních předpisů Unie a musíme tyto osoby chránit. Je jasné, že tyto osoby hrají zásadní roli pokud jde o nějaké ilegální činnosti a podobně. Z našeho hlediska tyto osoby jsou zásadní pro ochranu veřejného zájmu, zajišťování transparentnosti a boj proti organizovanému zločinu a daňovým unikům a jsou zásadním pilířem proti korupci a zajišťují povolání všech stran k odpovědnosti. V mnoha případech tyto osoby jsou jediným způsobem, jak se na světlo dostane řada tajných informací, jinak by tyto informace zůstaly neodhaleny. Závěrem můžeme říci, že ochrana informujících osob je zásadní pro svobodu projevu a pro ochranu demokracie a svobody. My velice vítáme návrh zpravodajky, který zlepšuje návrh komise a posiluje pozici těchto osob. Informující osoby čelí velkému osobnímu a profesnímu riziku a často za to musí zaplatit určitou cenu. Já se velice těším na dobrou spolupráci s paní zpravodajkou. Začali jsme v loňském roce a jsem přesvědčen, že nakonec najdeme úspěchové řešení pro silnou ochranu osob, které informují o porušování právních předpisů Unie. Děkuji. A nyní Barbara Spinelli. Děkuji paní zpravodajce za výbornou práci a také za změny, které zajišťují anonymitu osob, které chtějí zůstat v anonymitě. Ten návrh sám o sobě je dobrý, ale máme tam určité návrhy změn, které by ho ještě zlepšily. A budu tedy předkládat návrhy, které mají rozšířit působnost směrnice tak, aby se mohla vztahovat na všechny právní předpisy EU a ne pouze na ustanovení, která jsou zmíněna v tom návrhu. A na základě toho bude potřeba, aby ten seznam ustanovení byl flexibilnější, anebo aby byl zcela vymazán. Myslím, že je také třeba zajistit, aby ta směrnice poskytovala ochranu lidem, kteří umožňují někomu poskytnout informace. Mám tady na mysli například investigativní novináře nebo nějaké zprostředkovatele, protože jejich aktivity zajišťují to, že dojde ke skutečnému odhalení těch potenciálních porušení. Také studenti, bývalí zaměstnanci, stážisté a podobně ti všichni by také měli mít ochranu. To, co je pro mě zásadní, je možnost, aby ta informující osoba si mohla sama zvolit ten kanál, který ji využije k informování o problémech. Já navrhuji zrušit ten hierarchický systém interních a poté externích kanálů, který byl navržen komisí. Já oceňuji tu podobu toho návrhu, ale mám tam také určité otázky týkající se obsahu, jestli by nebylo dobré rozšířit tu platnost i na veškeré agentury EU a orgány, ne pouze ty, které jsou uvedeny v těch návrzích konkrétně. Protože tam by to také mohlo být prospěšné, co se týče implementace a určitě by to zvýšilo důvěru občanů v naše instituce. Děkuji moc za tyto komplexní odpovědi. Dáme je paní zpravodajce. Chcete na to nějak reagovat nebo máte nějaké závěry? Vážený pane předsedo, já jelikož nejsem stěnou zpravodajem, tak není mých možnostech zde nějak to uzavřít. Já jsem velice důsledně vám přednesl všechno, o co mě paní zpravodajka požádala a já si myslím, že diskuze skutečně jsou úžasné, budou probíhat tímto skvělým způsobem a určitě dosáhneme nejlepšího možného výsledku. Děkuji. Děkuji. Termín do pozměňovací návrhy je 14. září. Hlasování v Libe má proběhnout 10. října a v Jury 22. října. Nyní tedy bod společná rozprava týkající se interoperability mezi informačními systémy EU. Jsou to body 8 a 9. Jde o projednání pozměňovacích návrhů ke dvěma legislativním textům. Zpravodaje tady máme, takže dám slovo zpravodajům, nejprve panu Lenarcovi a potom panu Melovi. Takže začneme panem Lenartem. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že snad jsme všichni strávili hodně příjemných hodin v létě na sluníčku, tím, že jsme se probírali těmato pozměňovacími návrhy, předložilo se jich asi tisíc právě k tomuto konkrétnímu tématu 926, k tomu druhému tématu, čili v podstatě 2000 pozměňovacích návrhů, co zní jako rozsáhlé číslo, ale i když jsme připravovali naši zprávu, tak jsme zjistili, že i drobné změny, které potřebujeme konsistentně zahrnout do celého tohoto eh, textu, tak to znamená, že potřebujeme opravdu hodně těchto zásahů. Nejde ani tak o kvantitu, jako o kvalitu. Já si myslím, že je to dobrý základ pro naši práci i další zlepšení návrhu Evropské komise. Rád bych rovněž poděkoval všem stínovým zpravodajům ze všech politických frakcí za to, že k oběma textům konzistentním způsobem přistupovali. Z právních důvodů musela komise rozdělit eh, tento návrh na dva texty, které jsou samozřejmě přirozeně propojeny a tímto způsobem jsem opravdu velice rád, že všichni respektovali právě to rozdělení, tento modus operandi ze strany komise. Je zde společné prohlášení všech tří institucí, které jasně říká, že je to vysoce prioritní téma pro celou Evropskou unii. My jakožto zpravodajové jsme chtěli dostat tomuto ambicioznímu harmonogramu a snažit se ho maximálně dodržet. Plánujeme mnoho schůzek v následujících dnech. Pokud jde o obsah, já už jsem se o tom zmínil před letní přestávkou na první výměně názoru v podstatě my jakožto parlament děláme dvě věci. Využívat nástroje, které máme k dispozici maximálně možným způsobem a navrhovat možnosti lepšího využívání informací, které jsou již k dispozici, než eh, získávat další a další data. Návrh Evropské komise je podle mě inteligentní reakcí na tyto dvě žádosti z naší strany bez změny přístupu, práva na přístup, bez poskytování těchto dat interoperabilita by měla zajistit rychlejší, systematičtější výměnu informací pro profesionály, to znamená, že jsou to pohraničníci, policie nebo všichni, kdo potřebují konkrétní řádné informace. Nevím, pane předsedo, kolik času mám k dispozici? Tak jestli dovolíte, tak možná k pozměňovacím návrhům, protože Návrhy obecně poukazují na to, že většina parlamentu podporuje ten základní koncept interoperability mezi informačními systémy EU. Dále je jasné, že většina frakcí by si přála udržet ty komponenty tak, jak navrhuje Evropská komise, ale zároveň zlepšit některé oblasti například eh, lepší backup, lepší pravidla v oblasti bezpečnosti, lepší monitorování, pravidla pro eh, eh, výměnu informací z lepšit přístupy, které jsme již definovali v našich diskuzích a další pozměňovací návrhy, které by měly zlepšit transparentnost a jasnost tohoto návrhu. To všechno by mělo směřovat ke kvalitnímu výslednému textu. Je zde několik pozměňovacích návrhů zároveň, které jistě byly předloženy v dobré víře a s dobrou vůli, ale by mohly podkopat interoperabilitu těchto systémů v praxi. A to samozřejmě nesmí být cílem naší práce v Evropském parlamentu. Proto musíme zajistit to, aby interoperabilita jakožto koncept zde byla zachována a že budeme zároveň konstruktivně spolupracovat eh, s kolegy na tom, že tohoto cíle bude dosaženo. Děkuji vám ještě jednou a těším se na další spolupráci se všemi. Začínáme hned zítra, takže opravdu bez dalšího prodlení. Tak, tak skutečně to bylo trošku eh, sice sarkastické, ale mm, i přesto velice klidné eh, zmínění se o tom, že zde máme více než 2000 pozměňovacích návrhů. Děkujeme za tento úvod a pan Melo. Já děkuji za slovo, pane předsedo, a doufám, že jste všichni měli krásné léto a nyní eh, do portugalštiny, tak jak je mým zvykem. Takže nejprve dovolte, abych zdůraznil že slyšení, která proběhla v tomto ohledu, byla nesmírně různorodá. Celý tento materiál, celá tato oblast je nesmírně eh, komplikovaná, jde o ochranu mnoha důležitých práv, na které nesmíme zapomínat v rámci řešení, jež navrhujeme. Došlo k mnoha setkáním, schůzkám, diskuzím se stínovými zpravodaje. Rád bych jim tímto způsobem poděkoval za jejich připomínky, za čas, energii, všechno toto nám umožnilo detailněji proskoumat problematiku, kterou eh, společně řešíme. Dále to byly setkání se zástupci Eulizy, se zástupci Frontexu, Evropské komise, rady, stály zastoupení, mnoho technických schůzek, které proběhlo rovněž. Tak, aby se nám povedlo eh, opravdu dosáhnout eh, stanovených cílů což by bylo nemožné podle mého názoru bez eh, úsilí našich poradcům, kabinetu, EPP sekretariátu, našich asistentů. To skutečně nechci zdůraznit, protože nejde, nejde pouze o technické záležitosti, ale i o politické problémy, které překračují eh, čistě právní záležitosti tohoto návrhu. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo zahrnuto do kompromisních návrhů, které budeme eh, ještě analyzovat. O co nám jde? Jde nám o poskytnutí rychlého poskytnutí eh, důležitých informací pro policejní složky například ohledně imigrační záležitosti nebo závažných trestných činů, terorismu, kde tito pachatelé se mohou nacházet v různých databázích členských států, jež v současné době zatím nejsou propojeny nejde o nějakou novou situaci. Jsou to data, která by mohla být užitečná a předcházet kriminálním činům, prostě jsou sice k dispozici, ale nejsou sdílena. Mnoho těchto dat existuje, ale není sdíleno a každý orgán v tomto ohledu by měl být eh, dostatečné oprávnění eh, vstoupit eh, do těchto databází, získat tyto informace když si čteme noviny, například eh, terorista, eh, který údajně měl 14 totožností různých, marsijský útočník, který měl 17 různých eh, identit a průkazů totožnosti v Německu, další terorista, který měl čtyři různé totožnosti k dispozici. To přece není normální, aby jsme v Evropské unii akceptovali ty, tito lidé, kteří vstupují na naše území a ohrožují životy našich občanů. Proti tomu musíme bojovat, je to naše povinnost. Pane předsedo, je zde několik možností. Buď zjednodušíme život našim politikům, nebo stížíme život kriminálníků a teroristům. My jakožto Eh, političtí zástupci musíme přijímat legislativu a eh, udělat život kriminálníků obtížnějším, tak aby Evropská unie chránila naše občany, eh, Evropa, která chrání naši suverenitu, práva jednotlivců a osobní soukromé údaje bezpečnost našeho života je vždy prioritou, pokud by došlo ke konfliktu těchto právních norem. Čili toto byla i moje priorita, jakožto zpravodaje pracujícím na tomto textu. Já doufám, že to všichni podpoříte s ohledem na citlivé eh, stránky, které v tom vidí každá politická Eh, frakce. Samozřejmě, že ale hlavním cílem nášem je ochrana osobních dat a ochrana života našich občanů. Je to cíl ambiciozní, ale přesně o to nám jde. Děkujeme, pane zpravodaj. Děkuji, že jste poděkoval i všem našim spolupracovníkům. To je další věc, eh, které mm, bychom se měli, o které bychom se měli zmínit. Děkuji vám všem, děkuji oběma spoluspravodajům za obrovskou energii a práci, kterou odvedli na, těchto, na, na práci nad těmito pozměňovacími návrhy. Vy jste se nezmínil o obsahu těchto zprávů nějakým rozsáhlejším způsobem, možná by mohla proběhnout ehm, aspoň taková mm, z, z, iniciační rozprava. Pane kolego za SAD, možná byste mohl k tomu, protože stěnový zpravodajové zde jsou. Ano, děkuji, já zastupuji Miriam Dali. Pane ehm, předsedo, ona je právě stínovou zpravodajkou v této oblasti o interoperabilitě ohledně asilových a migračních systémů. Já bych rád poděkoval všem kolegům a já myslím, že to vaše léto bylo asi docela náročné, když jste museli pracovat na tomto těžkém tématu. Děkuji vám za to. Pokud jde o pozměňovací návrhy, nějaké úvodní slovo k tomu, co bylo předloženo, obecně a potom konkrétně i k našim návrhům. Od samotného počátku bylo jasné, že zde máme několik zásadních obav, které vyplývají z tohoto textu. Riziko například, které znamenají tyto návrhy interoperability eh, na základní principy práv v oblasti ochrany dat a základních práv, například omezení určitého cílu těch informačních systémů, riziko zjednodušeného přístupu k osobním údajům, buď na základě nových komponentů interoperability či samotných systémů, dále právo uchovávání osobních dát, přístupnost eh, nebo možnost eh, justiční eh, nápravy, kompenzace a tak dále, potom je to, jsou to biometrická eh, data a jejich uchovávání bez nějakého omezení. Interoperabilita této databáze v oblasti spravedlnosti a vnitra by mohla představit určité benefity, ale zároveň je rizika. Skupina SAD, a to není žádné překvapení, má velké obavy eh, ohledně tohoto textu od samotného počátku. To nejsme pouze my, i agentura FRA nebo supervizor pro evropská Evropský supervizor pro data, dále článek 25 pracovních skupin se tomu věnuje a ostatní důležité subjekty. Tyto obavy a zároveň omezení rizik vyplývajících z návrhu komise znamená mnoho pozměňovacích návrhů, které jsme předložili společně s Miriam. Naším přístupem je striktní pohled na interoperabilitu těchto systémů, tak jak to bylo prezentováno eh, komisařem při předkládání tohoto návrhu. To znamená způsob systému a databázy vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace. Prostřednictvím našich návrhů se snažíme o to, aby to ten rozsah nebyl oportunisticky rozšířen na další a další databáze či pomocné cíle, které neprojdou testem potřebnosti a přiměřenosti. Tři důležité strukturální problémy. Jednak je to ten rejstřík e, společných totožností, dále je to šablona společného DMS a stávající pravidla, která umožňují přístup ke stávajícím systému. My chceme, aby došlo k vyškrtnutí toho prvního rejstříku společných totožností, protože je to taková intruzivní databáze a nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Proto není eh, důležité, její vytvoření není důležité. Identifikovat příslušníky třetích zemí, jakož i detekovat mnoha eh, četné totožnosti můžeme udělat na základě stávající databázy, na základě našich vyhledávacích mechanismů a biometrických údajů. A tím, že eh, mm, proskoumáme všechny stávající databáze, pokud jde o ty multičetné totožnosti, my myslíme, že je důležité, aby citlivá data těchto příslušníků třetích zemí byla v jednom eh, re registru k dispozici. Pokud jde o GDPR princip, eh, ohledně limitování dat, ten musíme dodržet a já si myslím, že my nejsme jedinou politickou frakci, která na tom trvá. Dále je to na, jsou to návrhy sdílení biometrických eh, služeb pro mm, biometrické kódy, v jednotlivých databázích, ale ne uchovávání biometrických šablon, protože to jsou osobní data a pokud bychom toto eh, akceptovali, tak bychom sdíleli tyto biometrická data tímto způsobem, které podle mého názoru nejsou v souladu s tím, o čem se předtím změnila dále. Jsou tyto ty podmínky, eh, pokud jde o vstup donucovacích orgánů k těmto databázím. Myslíme si, že tento návrh mm, vyškrtl, vyškrtl některé podmínky, například eh, důvody, které by prokazovaly, že, toto, že vyhledávání těchto informací by zlepšilo vyšetřování. Dále jsou to citlivá data, která by s tím byla odhalená, a to je eh, skutečně v rozporu eh, v rámci EDPS, pokud jde o dodržení cíle vyhledávání. Dále je to politická identifikace na teritoriu členského státu, různá propojení, eh, pokud jde o detekování vícečetné totožnosti, dále mm, možnost eh, pozměnění eh, dat, která, eh, která nejsou správná, nebo jejich kontrola. Doufáme, že zpravodajové vemou v potaz naše obavy a naše hlavní návrhy převezmou tak, aby konečný cíl byl dosažen, cíl, který si přejeme všichni a my se, jakožto naše frakce, těšíme na konstruktivní rozpráv. Děkujeme za to, že jste zastoupil paní Dali v tomto tématu a rád bych vás požádal všechny, protože musíme hlasovat v 18.00, aby vystoupili stínovi zpravodajové ještě. Nejprve to bude za Gue paní Ernst. Máte vy jste stínovou zpravodajkou nebo jste stínovou zpravodajkou? Ano, myslím, že jste stínovou zpravodajkou. ne, takže Cornélie, prosím, dávám vám slovo. Takže já nevím, o co teda jde, já jsem to nepochopil. Žera chce vystoupit, no tak, tak kdo chce první, jak chcete? Mm, Žera, takže Žerát bude první a poté Cornélie. Já samozřejmě jsem nežádal o to, abych vystoupil jako první, pouze jsem chtěl zdůraznit, že jsem rovně stínovým zpravodajem a jediný, který zastupuje mou frakci, proto si myslím, že je dobré, abych mohl vystoupit opravdu velice stručně a pokusím se o jasné vystoupení pro naši skupiny, skupinu, pokud je interoperabilitu, to je technická záležitost a zároveň věc, která má politickou prioritu Moje skupina nebude chtít nějak se zbavit podstaty návrhu komise nebo nějak zde prodlužovat eh, toto téma, jelikož ho považujeme za zásadní a chceme, aby bylo přijato ještě před koncem našeho volebního období. Proto si myslíme, že ten návrh Samozřejmě, že o něm ještě budeme diskutovat a pozměňovat ho. Je to zásadní pro zlepšení interní bezpečnosti celé Evropské unie. Je to zásadní nástroj pro maximalizaci účinnosti mnoha nákladných nástrojů, jež máme k dispozici, které bohužel postrádají své účinnosti, pokud nejsou interoperabilní. Zároveň jsme si vědomi toho, že je to příležitost prokázat že je možné opravdu respektovat základní práva na jedné straně a na druhé chránit osobní údaje a to na základě těch nejvyšších požadavků eh, kladených na výměnu informací. Dneska dopoledne došlo k první pracovní schůzce. Pracovní, pane předsedo, naše pozměňovací návrhy mm, do jisté míry byly pod podpořeny zpravodaji, nehovořím, že by ho podpořili, že by je podpořili všechny skupiny, ale alespoň zpravodajové. Dva poznatky. Moje skupina podporuje využití společného rejstříku totožnosti, protože pokud tomu tak nebude, tak jedna veliká důležitá část celého návrhu zmizí. Toto je jediný nástroj, který umožňuje registrovat pachatelé trestních činů, kteří v současné době jsou součástí různých databází, jež nejsme schopni propojit, protože tito lidé se těší různým totožnostem, identitám, čili jak to můžeme jinak udělat, pokud nebudeme mít jednotný rejstřík, společný takový registr těchto totožností. Pokud jde o používání tohoto registru, tak samozřejmě tam budou určité limity, nemůže být použít a využíván za jakýkoliv podmínek, řekněme, aby někdo na ulici, když někoho legitimujete, mohl využívat takové prostředky, především s ohledem na nezletilé. Kromě technických pozměňovacích návrhů, které předložíme, se ptáme, zda je opravdu vhodné, abychom zde přidali další údaje, data k těm, které ještě navrhuje komise, například eh, Europolu nebo důkazy a tak dále, čili to je taková zatím ještě pro nás otázka, tomu se ještě budeme věnovat. Jediné, co jsem chtěl zdůraznit, že jsme pro tento návrh a rozhodně nebudeme nějakým způsobem omezovat jeho rychlost jeho přijetí budeme se snažit, aby opravdu všechno to respektovalo nejvyšší možné požadavky, které jsme formalizovali v poslední době, které se týkají ochrany osobních údajů. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předsedající, a já se omlouvám, já jsem ty frakce trošku nějak pomíchal, takže nyní zaguje Cornélie na slovo. já chci jenom připomenout, proč o tom vůbec hovoříme a proč jsme začali s těmito úvahami. Ten výchozí bod byl, že pachatelé trestných činů, aby je bylo možno rychle odhalit a potrestat. Ale tady vlastně o to nejde ale jde o občany třetích zemí, kde je vůči nim určitá nedůvěra. Když se na to podíváme, tak zjišťujeme, že tady v těch databázích jsou vlastně všichni možní a nejenom jednotlivci. A bylo řečeno, že pokud budeme uplatňovat tento návrh tak, jak je před námi, tak vlastně natrvalo vzniknou obrovské databáze a musíme uvažovat opravdu o tom, zda je to v souladu se základními právy občanů. To je ta rozhodující otázka. a šlo o to, aby ty databáze byly zjednodušené, tak aby to splňovalo ten účel, o kterém jsem hovořila na začátku, ale ten výsledek, to, co z toho vzniklo, je něco úplně jiného. V Německu se velice řeší otázka podvodů, sotožností. A Slyšeli jsme o tom, že u těchto původů, podvodů to není tak jednoduché, takže tam zůstává řada otevřených otázek a máme kvůli tomu velké obavy. Takže tam jsou zahrnována určitá data, určité pochybné kvality například data související s Interpolem. My si myslíme, že toto tedy není to, co jsme původně chtěli. To jsou tedy naše pozměňovací návrhy. Potom máme ještě návrh, o kterém bychom rádi konstruktivně diskutovali. Tam určitý vyhledávací portál, to můžeme určitě zřídit pod nálepkou interoperability, to považujeme za myslitelné a za dobré. A je třeba tam dát pozor na ta přístupová práva. Může to být důležité pro vyšetřování. A ten druhý bod, to znamená ta biometrická data, to je také možné chápat jako důležité pro tu práci, ale myslím, že bychom tam mohli jednat o kompromisech. Ale to, co následuje, to je úplně nepřijatelné a to znamená ty databáze, protože to zjišťování totožnosti je nepřiměřené. Co se týče toho CIR, jaká veškerá data tady jsou dávána do souvislosti a používána, to je úplně neopodstatněné, nemáme žádný důkaz, že je to potřeba. My víme přesně i z amerického systému, že tam dochází k velkému počtu různých planých poplachů a to vlastně odvádí pozornost od toho skutečného stíhání těch skutečných pachatelů. Děkuji, Kornelie. Omlouvám se, že vás přerušuji, ale máme tady ještě tři vyjádření stěnových zpravodajů, pan Franz, paní Balero a paní Wikström. Pomozte mi, kolegové. Dodržte dvě minuty. Paní Stevens? Takže jste čtyři, takže každý dvě minuty, abychom mohli skutečně v 18 hodin hlasovat. Já vím, že toho k tomu můžete říct mnohem víc, to je zřejmé, ale pro tuto chvíli pouze dvě minuty, prosím, pan Franc. Vážení kolegové, tento dokument zní velmi odborně, je ale vysoce politický. Komise navrhuje, aby veškeré databáze byly propojeny a aby byl vytvořen centrální rejstřík totožnosti a jak bylo správně řečeno, ochranou údajů. Toto je krok, za kterým už není návratu, je to nevratný krok. Policie má dělat svou práci, hraniční stráž svoji práci a imigrační úřady také. To znamená, nelze je všechny propojovat vznikl by stát, který o nás vlastně všechno ví a schromažďuje o nás veškeré informace. je třeba tam nějak technicky implementovat ty účely jednotlivé, účel těch informací. Ten systém CIR, který je navrhovaný, by to všechno zrušil. Nepodařilo se doložit potřebu, nutnost ze strany komise, aby veškeré tyto informace byly propojené skutečně. A co se týče těch příkladů, jako byl Amry, ten byl známý veškerým úřadům a určitě tím problémem nebylo chybějící propojení všech jeho identit. Nevzniká pouze problém s ochranou údajů, ale také problém bezpečnosti. Databáze jako třeba systém ETIAS, ty by byly technicky závislé na CIR a z bezpečnostních důvodů bychom neměli vytvářet takovýto jeden bod, na kterém by všechno ostatní záviselo. Proto je třeba eh, tyto body vyškrtnout, tak jak je navrhováno. Velký ústupek z naší strany by byl ten společný vyhledávací portál. Děkuji. Mnohokrát děkuji a podal na dvě minuty, prosím. Já nepotřebuji dvě minuty, můžu jenom doplnit něco, co říkal on. Můžete jít dál. Můžu se jenom připojit k tomu, co už říkal on. Děkuji, Cecílie, prosím. Děkuji, mnohokrát děkuji, Klode. Velice ráda vás všechny znovu vidím. Doufám, že se vám dařilo léto. Interoperabilita mezi našimi informačními systémy je zásadní prvek. Zatím jsme ještě nenaplnili plný potenciál a proto má tento návrh obrovský význam. Já mám za to, a vždycky jsem si myslela, že výměna informací společně se svou skupinou jsme dokonce občas říkali, že by to mělo být povinné. Ale interoperabilita také představuje technické a politické výzvy. A proto jsem si jistá, že se nám podaří všechno překonat, ale možná budeme potřebovat čas. A také skutečnost, že některé systémy, které tam budou zahrnuty, zatím probíhají revizí, vytváří to specifické problémy a ty návrhy do, doplňují na komplexitě toho, co už teď máme v těch systémech. Už jsou tak složité. Samozřejmě dosáhnout dobrého výsledku je cílem při dodržení principy nutnosti a přiměřenosti. Pozměňovací návrhy, které jsem předložila já, si kladou za cíl posílit aspekt základních práv, ochrany údajů, a také informovat osoby, jejichž údaje jsou ukládány o zpracování těchto osobních údajů. V tomto ohledu mám za to, že je velice důležité, abychom my v tomto parlamentu a také v tomto výboru naslouchali agenturám FRA EDPS a také bývalé skupině VP29. Kromě toho jsme tam zahrnuli konkrétní ustanovení na ochranu dětí a základních práv státních příslušníků třetích zemí. Také je důležité, abychom tam zahrnuli nezbytné pojistky, aby se zabránilo nějakým porušováním. Zvlášť ve světle toho, co se ukázalo při vyhodnocení využití třeba šengenského informačního systému v řadě členských států. Je tedy třeba zavést striktní pojistky a každý členský stát musí plně dodržovat pravidla, stanovená pro každý systém, který je zahrnutý do interoperability. Těším se na zahájení vyjednávání, abychom dosáhli co nejlepší dohody, abychom respektovali právo občanů na soukromí a zároveň zajistili bezpečnost pro nás, pro všechny. Rozhodně je to možné a já se těším na další práci. Dobře, mnohokrát děkuji, Cecílie. Ještě paní Stevens. Za pana Doltna. Dvě minuty, prosím. Děkuji. A to bude poslední řečník. Ano, děkuji, pane předsedu, jak eh, jste říkal, na, eh, zastupuji kolega pana Doltna. Interoperabilita je důležitá, protože máme velké výzvy pro zprávu hranic a tak dále potřebujeme chytřejší využití informací, které už teď máme k dispozici, které mají k dispozici příslušné orgány. Interoperabilita by měla mít skutečnou přidanou hodnotu a měla by být co nejúčinnější a nejefektivnější. Nicméně zaměřím se na jednu z věcí, která naší skupině působí největší obavy, a jsou to pozměňovací návrhy různých politických skupin, jejichž cílem je zrušit CRR, společný identifikátor pro depozitář. My si myslíme, že zrušení CRR by rozhodně narušilo eh, účinnost celého procesu, systém by byl složitější a znamenalo by to další náklady. Bude to také znamenat větší zátěž pro systémy i pro orgány, které ty systémy využívají. Pokud budeme mít CRR, nebude to znamenat, že budeme směšovat všechny údaje, míchat je. Ne, bude to pouze znamenat, že vytvoříme platformu, kde se údaje z různých systémů logicky oddělí, ale budou se dodržovat přístupová práva a omezení přístupu. Děkuji, děkuji za stručnost. Já vím, že oba zpravodajové si všechno vyslechli. Myslím, že teď budeme hlasovat, takže už nedokážeme zodpovědět na všechno. Vím, že před 10. říjnem budeme mít ještě několik schůzek vy jste slyšeli, co říkali stínoví zpravodajové. Takže do toho desátého vám přeji hodně štěstí s tím obrovským počtem pozměňovacích návrhů a děkuji za dosavadní práci. Mnohokrát vám děkuji a těšíme se na výsledek. Děkuji, kolegové. A děkuji také stínovým zpravodajům. Takže, kolegové, teď můžeme přistoupit k hlasování. Usaďte se všichni, dám vám eh, pár vteřin času a pak přejdeme k prvnímu hlasování, což bude zpráva paní Kaufmann. Okay, while everyone is settling... Než se usadíte, připomněl bych, že třetí hlasování proběhne s výborem Ekon v jiném sále, jenom abyste věděli. A prosím opět o elektronické karty. Takže se připravte a přejdeme k hlasování. Okay, colleagues, we can proceed. Dobře, kolegové, můžeme přistoupit k hlasování. A paní místo předsedkyně chce stručně vystoupit. Barbaro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zítra v 18.30 zahájíme speciální výstavu a bude tam také stručná debata o demokracii Chci vás pozvat na tuto výstavu a na tuto debatu. Bude velice důležité, aby europoslanci projevili zájem, bude to důležité pro Poláky. Pro polské občany to budeme vysílat na internetu, zvlášť pro ty, kteří se zúčastnili, kteří se zúčastnili těch stávek a manifestací. Takže přijďte na výstavu na krátkou debatu. Děkuji. Pan López Agila má organizační připomínku. Já poslední deset minut čekám na svoji elektronickou kartu. Pokud nedorazí, tak mě prosím započítejte. Je mi líto, pořádaně ještě čekám. Já si myslela, že to bude něco úžasného a zajímavého, ale dobře. Takže kolegové, přejdeme k hlasování. Pokud jste všichni připravení, Můžeme začít kompromisem C. Omlouvám se. Je to návrh zprávy o boji proti podvodám s peněžní hotovostí, boj s podvody a padělání bezhotovostních platebních prostředků. Chcete si říct, paní Kafanová, slovo? Chci jenom říct, že děkuji všem, kdo se mnou spolupracovali, kolegům a asistentům a samozřejmě sekretariátu mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji a přejdeme k hlasování. A začneme kompromisem C. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. Kompromis k článku 1. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis k článku 3. Zahajuji hlasování. Omlouvám se 3. Článek 3. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis k článku 4. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis k článku 5. Zahájí hlasování. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh 120, 101. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh 16. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh 102. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl zamítnut. Návrh 103. Hlasování je zahájeno. Ne, ten padá. Takže ne návrh 103. Takže přejdeme na článek 7. Kompromis k článku 7. Hlas, Ne, návrh 103. To je pořád ještě otevřené. Takže začneme znovu. Dobře. Takže ukončíme hlasování k návrhu 3. A teď přejdeme k článku 7. Dobře? Takže kompromis článku 7. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis k článku 8 hlasujeme. Návrh hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. Kompromis k článku 10 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh přijat. Kompromis k článku 11 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis k článku 12. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijat. Kompromis k článku 13. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis k článku 14, 16 a, a 23a. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis k článku 15. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis k článku 16. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Návrh 170. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 171. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 173. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis k článku 19. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis k článku 20. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Úvodní ustanovení. Návrh 30. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Kompromis A. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis B. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 35. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 36. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 38. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 39. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis D. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis E. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis F. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis G. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis H. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 57. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis I. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis je. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis K. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis L. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis M. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis N. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 9. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis O. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat kompromis P. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis Q. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 74. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 75. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. A závěrečné hlasování, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A návrh bych schválen, 31 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel hlasování. A Závěrečné hlasování, které vyžaduje naprostou většinu, prosím, hlasujeme. Hlasování je zahájeno. Potřebujeme 31 hlasů, stále hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 37 hlasů pro jeden proti a nikdo se nestržel hlasování. Blahopřejeme zpravodaji. Dobře, přejdeme rovnou k dalšímu hlasování. Spravodajka je paní Ferrara a jde o rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci Eurojustem Albánií ze strany Eurojustu. Chce paní Ferrara... Loro, chcete si vzít slovo před hlasováním? Dobře, takže přejdeme rovnou k hlasování. Nemáme žádné pozměňovací hlasování, takže to závěrečné hlasování, jmenovité hlasování a hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. A návrh byl schválen 34 hlasů pro, mi jeden proti a tři se zdrželi hlasování. Blahopřejeme paní Ferrara. Takže kolegové, oznamuji, že pokud budete hlasovat, budeme hlasovat s výborem Econ v sále PHS 3C50. Pokud tam přijdete rychle, budeme to mít rychle za sebou, takže všichni přejdeme rychle do sálu PHS 3C50, kde budeme hlasovat s výborem Ekon. How was your summer? Oh, it's good, yeah.